vám navrhuji, abychom začali s naším dnešním programem. Máme výjimečně schůzi eh, rozhodu eh, našeho výboru, který trvá jenom jeden den a máme velice plný program, takže je potřeba, abychom toho co nejrychleji využili. Musíme pracovat v tomto sále, eh, který je pojat spíše pro interinstitucionální schůze nebo pro trialogy. Není to tedy úplně ideální řešení, ale budeme se snažit to využít co nejlépe. Máme zde návrh eh, pořadu jednání. Já vám hned eh, oznamuji, že eh, v souhlase se, se zpravodajem, který za námi přijde, bod 9 a 10 na programu dne budou odloženy to je ten slavný Lisabonský balíček. My jsme již minule o něm diskutovali, ale budeme moci o tom užitečně diskutovat až poté, až dostaneme upřesnění, které čekáme, upřesnění ze strany právní služby. Oni již odpověděli na názor konference předsedů a předseda parlamentu se na něj již obrátil. My jsme jménem rozpočtového výboru se na ně také obrátili a právní e, služba je zde, zástupci zde sedí, já je zdavím, pracují velice dobře, ale až dostaneme od nich informaci, tak budeme moci tyto dva body prodiskutovat. Další body na pořadu jednání budeme projednávat. Možná ne e, po pořádku, tak jak to je na našem materiáli, ale možná pro eh, větší komfort našich zpravodajů nebo také pro některé osobnosti, které byly přizvány k diskuzi k některým bodům, tak já bych vám navrhnul některé malé změny v pořadu jednání. Eh, co se týče sdělení předsedy, tato sdělení eh, se vlastně vážou na tento pořad jednání koordinátoři frakcí, kteří se sešli minulý týden, rozhodli, že se podívají na kalendář ehm, rozpočtové procedury pro parlament pro rok 2012 eh, s ohledem na kalendář, který byl přijat Byrem. Klaus Welle, to je generální sekretář, bude tady mezi námi. Takže byro předpokládá, že přijme tyto návrhy pondělí 7. března, čili příští pondělí. Koordinátoři se rozhodli, že navrhnou generálnímu sekretáři, že předloží tyto návrhy během příští eh, schůze koordinátorů, která se bude odehrávat 9. března ve Štrasburku. A budou diskutovat o eh, zprávě pana Fernandeše průběhu naší schůzky 15. a 16. března, což by to umožnilo, že bychom potom v plenárce hlasovali, a promiňte, ne v plenárce, ale v, ve výboru 24. března odpoledne. A lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na 17. března, což by nám umožnilo, že budeme hlasovat o zprávě na plenárce v Dubnu. Takže Evropská komise bude moci vzít v potaz výsledky tohoto hlasování při vypracování návrhu rozpočtu pro rok 2012. Je to jednotný eh, projekt, to vám připomínám, pro všechny tři instituce Evropského společenství. A Evropská komise potřebuje tedy naše odhady a naše návrhy, které my si musíme odhlasovat. Co se týče ostatních hm, problémů. To je hlavně organizace naší práce dnes dopoledne. Pan Alvaro, který je zpravodajcem liberálů, přijde až v 11 hodin. Takže já vám navrhuji, abychom posunuli hlasování o rozpočtu eh, parlamentu, tedy ta zprávu pana Fernandeše, o prioritách rozpočtu na 2012 na 11. hodinu. Pan Fernandez a Francesca souhlasí s takovouto úpravou. Salvador, ne, promiňte. José Manuel, něco chcete k tomuto bodu? Děkuji, pane předsedo. Dostal jsem informaci, že eh, byro v pondělí 7. března nebude přijímat eh, naše návrhy, ale je třeba, aby měl mandát pro tyto odhady. Čili oni nebudou eh, hlasovat, nežli přijmeme eh, tyhle ty rozpočty v plenárce. To je takové malé upřesnění. A je to jenom pro vaši informaci. Salvador? Já bych byl rád a rád bych vám připomenul vůli koordinátorů víme, že často, že se vyjádřili mnohokrát ohledně potřeby zaměřit a zasvětit hlasovací čas a dát koordinátorům v dostatečném předstihu vědět, kdy ten kdy to hlasování bude. Protože třeba ve čtvrtek na takovýchto zasedáních pak není snadné sehnat dost poslanců ze strany tedy koordinátorů, aby potom byli přítomní na hlasování. Takže bych o toto chtěl poprosit, abychom si trošku ulehčili život. Merci Salvador, je... Děkuji, eh, Salvador. Eh, myslím si, že toto platí pro celek všechny naše členy. My máme sekci, která eh, má k dispozici jenom půl dne. Eh, hlasování se, hlasovat se bude v druhé půlce toho dopoledne. Dneska je to trošku komplikovanější. Někteří kolegové chtěli, abychom hlasovali až v 11, tak já se pokusím to tak nějakým způsobem uspořádat, aby aby to bylo možné, ale ten princip, o němž hovoří Salvador, je eh, samozřejmě důležitý. Takže budu pokračovat. Malé změny v pořadu jednání. Kolega Glun prosí, abychom jeho bod eh, diskutovali před 11 hodinou, což uděláme. A dále před 11 hodinou budeme eh, hovořit i o akcích vnější politiky, abychom eh, využili toho, že tady budeme mít přítomnost jednoho z ředitelů. Takže připomínám, že vicepředseda Martinez a Hans-Gerd Petring přijdou v půl jedenácté a budou hovořit o eh, Evropském domu historie. Na pořadu dne máme také body pro eh, financování některých přípravných fází tohoto projektu. Některé Eh, frakce mají dotazy a, a přáli si, aby hlasování o tomto problému bylo eh, posunuto až eh, po té, co na tyto dotazy bude dána odpověď. Takže my využijeme přítomnosti těchto dvou osobností, aby mohli vznést tyto dotazy. A dále bych vám ráda sdělil, že co se týče mandátu pro Evropskou investiční eh, banku a její působení mimo Evropské společenství, tak si jistě vzpomenete, že na naší schůzce 27. ledna jsme přijali eh, širokou většinou zprávu o mandátu. Na tomto základě s malými opravami které budou možná nutné vzhledem k tomu, co se v současné době odehrává na jeho středozemí. Eh, na plenárce eh, v prvním čtení byl eh, bylo přijato stanovisko parlamentu a to během hlasování 17. února. A toto stanovisko a nyní i nový vyjednávací mandát parlamentu Eh, jejíž delegace je eh, složená ze zpravodaje a ze zástupce zpravodaje. Ti, jakmile to bude možné, eh, po diskuzi, která se již ode, začala 28. února, tak vstoupí do rozhovoru trialogu s různými, tedy s našimi institucemi, proto, aby mohli připravit vyjednávání o druhém čtení. Takže formát trialogu bude respektovat nařízení eh, spojené deklarace o eh, praktickém uspořádání spolurozhodování podle článku 70 eh, nařízení o, o řízení o postupu ta zpráva Vokalfin. Tak pokud k tomu nemáte žádný komentář, tak víte, jakými jazyky můžeme hovořit. Máme dnes také web streaming. Jste jistě zvyklí na to, že se v tomto období projednává rozpočet z roku 2010 Bod 3. Máme schválení zápisu ze schůze konané 26. a 27. ledna roku 2011, který e, schvalujeme tímto a můžeme přijít rovnou na bod 4 našeho pořadu jednání, což je příprava rozpočtu na rok 2012. Takže já dám hned slovo Franceske, Francesce Balcány, která je naším zpravodajem. A děkuji, pane předsedo. Jak jsem předeslala během naší poslední schůzky, návrh eh, rezoluce, kterou dnes vám předkládám a kterou budete mít možnost eh, prostudovat, jsem se snažila eh, podtrhnout jasně, co my můžeme předložit jako naše priority v rámci strategii pro rok 2020. Strategie roku 2020 je vlastně eh, srdcem veškeré činnosti, kterou my jako parlament eh, budeme vykonávat. A to v úzké synergii s eh, silným úsilím o konvergenci s národními rozpočty. Je to strategie velice komplexní a široká, ale myslím si, že má velice přesné, eh, přesný ústřední bod, což je v okamžiku jako je tento velmi významné. Eh, srdcem této strategie je více práce a práce lepší kvality v celé Evropě. Více práce Eh, zcela specifickým způsobem, to je více práce díky větším investicím. A to jsou dvě klíčová slova, to je lepší práce a více práce a více investic do Evropy. To jsou slova, která nám musí pomoct při sestavování našeho evropského rozpočtu, také proto, abychom zkonkrétnili přidanou hodnotu rozpočtu, která je takovou nosnou osou našeho úsilí. A právě kolem těchto dvou klíčových slov a hlavně kolem tématu investic, se eh, musí soustředit konvergentní úsilí eh, národních rozpočtů. Investice jsou eh, tématem obzvláště choulostivým v období krize a šetření, protože investice pohlcují obrovské finanční energie, které je velice těžké nalézt v takovém krizovém období, ale jsou také jediným jediným, jedinou možností, jak odstartovat eh, vzrůst, růst. A je to také terén, na němž vnitrostátní a evropské rozpočty mohou dospět k užitečné akci. Čili náš rozpočet pro rok 2012, domnívám se, musí udělat první důležitý krok a to zcela přesným směrem. Směrem k rozpočtu, který bude chtít eh, hlavně vytvořit udržitelné strategie na dlouhodobou a středně dlouhou dobu, čili strategie ne krátkodobé. A ty musí vycházet z těchto dvou základních silných témat. V rámci strategie roku 2020, která, o které se již hlasovalo ve Štrasburku, a tam jako parlament jsme zdůraznili eh, velké zájmové oblasti a bohatost eh, této strategie. V rámci toho jsou iniciativy eh, FLEG šipce, které mají velkou, velký potenciál. Myslím si, že všechny eh, se soustředují právě na tyto body. Více práce, více investic. Hlavně je to strategie pro novou eh, průmyslovou politiku, pro nové eh, schopnosti pracovní, pro téma mladých, protože máme urgentní téma nezaměstnanosti mladých. To jsou zcela ústřední iniciativy v rámci strategie 2020 ty mohou lépe než ostatní vyjádřit obrovskou podporu právě tématu práce a kvalitnější práce. Je to také nástroj pro lepší sociální začlenění, tak můžeme také vyjádřit konkrétně principy solidarity, které, eh, na kterých stojí naše společenství. Já jsem zdůraznila další důležité téma, které pokládám za významné v našem rozpočtu a hlavně významné pro rok 2012, protože končí finanční Eh, jedno finanční období a tím pádem toto téma je ještě eh, důležitější. A je to téma flexibility. Myslím si, že v roce 2012, což je poslední šestý rok z těch sedmi let eh, programu, bychom mohli realističtěji, realističtěji používat právě flexibilitu. Článek 37 interinstitucionální dohody nám umožňuje 5 e, této flexibility. Myslím si, že opravdu bychom měli plně využít této možnosti, ale i ostatní e, mechanismy flexibility, které tam jsou zakotveny v interinstitucionální dohodě, budou důležité pro nástroje, kterými budeme realizovat potom naše politiky. My je musíme přímo využít máme různé okruhy a v nich se tento nástroj pružnosti může uplatnit, protože v posledním roce našeho programu máme nástroje na to, abychom mohli posoudit, co fungovalo v minulosti a co eh, nefungovalo eh, v, té končícím, v tom končícím období. Čili budeme moci eh, vytvořit nový program mnohem účinnějším způsobem. A další téma, o něm jsme hodně diskutovali během naší poslední schůze, to jsou negativní priority. Myslím si, že to je téma, které musí zůstat na stole a je třeba o něm diskutovat. Mezitím jsme zahájili setkávání se specializovanými výbory a snažili jsme se od nich získat přesnější označení sektoriálních priorit s tím, že se snažím s nimi dojít eh, k vypracování rozpočtu, který bude užitečný pro strategii roku 2020 která by směřovala k větší zaměstnanosti v Evropě a k kvalitnější práci v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, a děkuji za tento skvělý dokument, který je velmi jasný, velmi přesný a stručný. Giorgio Levia si požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Giovanni, vy jste mi dali jiné jméno, ale není to problém. Děkuji eh, kolegyni Balzány eh, za vzácnou práci, kterou vykonala a za úsilí, eh, které vynaložila na to, aby Rozpočet pro příští rok, na rok 2012, byl začleněn do rámce strategie roku 2020, čili do rámce strategického procesu, který byl již odsouhlasen tímto parlamentem a který nyní eh, musí sledovat eh, další důsledné kroky a především sládění eh, ročního rozpočtu s prioritami, který, které Evropský parlament sám sobě vytyčil. Musím říct, že tento dokument nám poslouží k hlasování v parlamentu a tento dokument označí priority pro parlament. Priority, které parlament bude sledovat v následujících obdobích. Proto eh, se musíme snažit abychom v něm měli i přesnější eh, pokyny eh, komisi, eh, abychom upřesnili, jaké jsou parlamentní priority flagship, to je odkaz na strategii 2020, jsou zcela přijatelné, ale v rozpočtu, který jak to mnozí chtěli, bude eh, rozpočet šetřivý, tak eh, musíme soustředit naše zdroje. Těžko si můžeme myslet, že budeme moci eh, předložit široké spektrum prioritních iniciativ, když nakonec máme k dispozici velice šetrný rozpočet, takže činnosti budou velmi, velmi omezené. Na druhé straně vidím velice příznivě metodu, eh, pomocí které se do práce zapojují i specializované výbory. Je to metoda, která umožňuje soustředění zdrojů a je to metoda, která pomůže i k vytyčení eh, nezbytných priorit, které nám pomohou účinně využít těch eh, malých zdrojů, které budeme mít, když zdroje se stenčují, tak je třeba s nimi hospodařit co nejlépe. A zapojení specializovaných výborů jistě bude dobrým příspěvkem pro to, abychom ty zdroje, které budeme mít, mohli dobře využít. Děkuji ještě za eh, některé odkazy na eh, hospodářskou governance. Je to první rok, kdy eh, budeme tuto formuli používat i ve vnitrostátních rozpočtech. Budeme se snažit eh, mít tedy pod kontrolou tento proces, i když musím říct, že struktura evropského rozpočtu dnes není zrovna nejvhodnější. A proto, aby eh, tento systém mohl být úplně účinný. Myslím, že i tady je potřeba vyvinout velké úsilí v příštích měsících. Děkuji. Děkuji, milý Giovanni. Takže po, ten, po tomto brilantním úvodě, po této italské diskuzi, se posuneme směrem na sever, pan Aglund. Chairman. Děkuji. A opravdu vřele děkuji paní Balzány za dobře sepsanou zprávu. Pár stručných připomínek k tématu. Víceméně se tu řeší ty správné věci, správná témata. Zvlášť rád jsem, že jsme ošetřili to, že strategie 2020 se nebude implementovat sama od sebe. Vyžádá si to hodně politického úsilí, včetně rozpočtových prostředků a je zřejmé, že rozpočtový plán na letošní rok, ten rozpočet, který komise pravděpodobně navrhne na rok příští a na rok 2013, nebude dostačující. Proto máme velmi významný úkol, abychom ten rozpočet ještě ovlivnili. A to tež se týká různých závazků vyplývajících z Lisabonské smlouvy. Co představuje hlavní výzvu? Víceméně to, že my se zaměřujeme na potřebu zdrojů, ale do značné míry neřešíme ty jejich realokace. Stále jsme vázáni víceletým finančním rámcem a není snadné ty prostředky tímto způsobem realokovat, změnit jejich alokaci. Ale tato realokace je důležitá. Další věc, kterou bych rád ošetřil, alespoň tedy v anglickém překladu té zprávy, je ten tón vůči radě trošičku urážlivý. Já bych eh, uvítal konstruktivnější tón, i když s obsahem jsem naprosto zajedno. A, čili nejde o obsah, jde o to, jak to říci. Chtěl bych, abychom se vyhnuli situace, v které jsme se ocitli před Vánoci. A myslím, že to si přejeme všichni. A já sám pocházím ze země, jak řekl pan předseda, ze severu, kde zpráva napsaná tímto tónem by eh, byla přijata velmi nepříznivě, alespoň třeba mojí vládou. A já musím přimět i naši vládu, aby chápala, že je to pravda a že prostě potřebujeme více peněz na, na eh, strategii 2020. Ale když začneme takovým tím tónem, když začneme už nyní vyvíjet na radu nátlak, tak to vyjednávání nepomůže. Je to tedy otázka eh, spíše přístupu, ale je důležitá. Teď pokud eh, jde o eh, zaměstnance, o personální záležitosti, pokud jde o okruh 5, tam bychom se měli eh, tedy vyhnout zvyšování počtu zaměstnanců. Já myslím, že v Unii jako takové už je zaměstnanců dost. A spíš by bylo dobré zabývat se možnostmi i v tomto případě realokace těch stávajících zaměstnanců, ne rekrutování nových a my, na, nám se to příliš nedaří, místo toho stále přijímáme nové a nové lidi. Takže tady by se to změní, změní mohlo trošičku změnit, ale celkově myslím, že je to dobré, že je to velmi způsobile napsané a že budou, budeme mít nějaké příš, případně konstruktivní pozměňovací návrhy, kterými chceme ošetřit tyto drobné výtky, které jsem právě řekl. Je comprends que vous aurez des budete mít pozměňovací eh, návrhy pro to, aby jste celou tu prezentaci trošku zbrousili ještě trochu více. Ten problém Evropského společenství je v tom, že podle různých zemí eh, se lidé vyjadřují různě. Eh, některé země vypadají, že se vyjadřují trochu brutálně, to samozřejmě není případ Itálie ani Francesky, myslím na některé jiné země. A pak jsou další země, kde je potřeba říct věci trošku jemnějším způsobem, tak trochu čínsky, japonsky, všichni jsou velice zdvořilí, velice milí, ale e, přitom vám řeknou, že jste idioti. My počítáme s vámi, že budete moci odhadnout e, správný postoj. Jens Ellens, který je opravdu mistr ve svém oboru, má slovo. Uh, ne, nevím, pane předsedo. Viděl jsem dnes ráno, že přátelé, pan Fernandez, který mluví francouzsky, Salvador, Pink mluví anglicky, já si myslím, že i když jsem Brit, že budu mluvit francouzsky. Možná budeme moci potom opustit naše tlumočníky, no. Nevadí, já eh, udělám něco jiného, nežli obvykle. Takže chtěl jsem říct tři věci. Je pravda, že nemůžeme se vyhnout tomu, že tento rozpočet je rozpočet, který šetří. V roce 2012, cituji, eh, myslím, že to, co jsem ocitoval, je velice silný signál, protože u nás říci, že nechceme jít po linii šetření, to by v současné době asi neprošlo, nebylo by to nejlepší cesta. A to, co musíme udělat, je Eh, toho, co řeknu v komentáři k článku 21 dokumentu. Tam si myslím, že, jak pan Hagen to řekl, je třeba, abychom eh, se podívali na všechny naše činnosti a viděli jsme, zda opravdu potřebujeme eh, všechna takové, to závazky, které jsme tady si vytyčili. A teď cituji. Jde o to snižovat závazky rozpočtu EU myslím, že musíme být eh, taky eh, konsekventní a všechno to, co jsme si vytečili, musíme posoudit, zda opravdu eh, musíme tento rok dělat úplně všechno to, co jsme si tam napsali, a za to bude platit také pro rok 2012. To je potřeba opravdu pozorně probrat, protože musíme se zamýšlet nad každým eurem, které utrácíme. A druhý komentář v roce 2020 je pravda, že budeme muset eh, zajistit, že tento projekt projde co nejlepším způsobem, ale nepotřebujeme eh, peníze pro všechny tyto činnosti do roku 2020. Například i konkurenceschopnost a eh, vůbec nepotřebuje, abychom distribuovali peníze. Je to spíš potřeba určité deregulace pro to, aby lidé mohli svobodně jednat. Lidé nepotřebují ani tak peníze, jako spíš možnost jednat v těch jednotlivých členských státech. A poslední komentář Eh, ten se týká eh, eh, jazyka. Domnívám se, že ten komentář v odstavci 5 je dost. Cituji? Že rozpočet by měl kompenzovat zátěže v a říká se tam o tom, že jakékoliv úpravy rozpočtu budou škodlivé pro EU. Což Protože v současné době máme zmrazené rozpočty a tím pádem myslím, že musíme dát eh, pozor. Budeme mít rozpočet na rok 2012, který eh, může zdůraznit to, co my musíme dělat v evropské společnosti, abychom postoupili dál, ale musíme také ukázat našim lidem v Evropě, že nechceme utrácet víc peněz, než máme možné, protože já si myslím, že tohle by v Anglii neprošlo. Bien, merci, James. Děkuji, Jamesy. Pan Portáž ten se v komisi, ten se ve výběru, ve výboru opravdu zahrnul slávou. Pokusím se být trochu eh, obratnější dnes. Můžeme se všichni shodnout na tom, že to není jenom otázka semantická, jinak by to bylo všechno snadno řešitelné. Ale e, ten problém, jak řekla Francesca Balcány, je, že zde máme rozpor, e, který je těžko řešitelný. Spravodajka je celá správně přesvědčená, že evropský rozpočet musí e, sloužit proto, aby bylo vytvářeno více pracovních míst a že by měl také podpořit udržitelný růst proto vlastně ten rozpočet evropský také děláme. Kromě toho, že máme vnitrostátní rozpočty. Je nicméně pravda, že e, ten kontext, v němž se pohybujeme, je ten, že náš rozpočet má e, růst e, rovný nule. A možná, když odečteme inflaci, tak se dostaneme do problému. Je to politický problém, pak můžeme samozřejmě diskutovat o tom, zda strategie 2020 je užitečná nebo ne, zda je k něčemu nebo zda k něčemu není, jak si to myslím já, ale je to prostě jenom obrovská hromada slov. My to ale nemůžeme říct nahlas, proto já s kolegyní Balcány vlastně nesouhlasím. Možná bychom mohli eh, se pokusit vyřešit problém tak, že bychom vyskoumali možné synergie mezi evropským rozpočtem a vnitrostátními rozpočty. Jediná možná synergie podle mě mezi těmito eh, rozpočty pro rok 2012 je ta, že budoucí vnitrostátní rozpočty omezí uh, své výdaje. Já nevidím vůbec žádnou jinou možnou synergii, která by byla v praxi uplatnitelná, pokud by se nejednalo jenom o e, snížení veřejných investic. Nevidím žádnou jinou možnost synergie v současné době. A proto já jsem proto, abychom přesně označili ty negativní priority. Právě proto abychom mohli výjít tím nejlepším směrem, směrem k novému evropskému rozpočtu, abychom co nejvíce využili principu flexibility. Nedělám si žádné iluze, ano, už končím. Nedělám si žádné iluze o e, evropském semestru, tak jak byl pojat, tak jak se vlastně zrodil. Není žádný důvod, abychom koordinovali lépe naše politiky tak, jak byl postaven ten a tak, jak zahájil, má jen jediný cíl. Šetřit, šetřit, šetřit. Takže, milí přátelé a kolegové, e, když se šetří, nevytváříme nové pracovní, nová pracovní místa, ať tomu chcete věřit nebo ne. Jistě, ale když není voda, nemůžeme zalévat, že? To je velký problém tohoto roku. Isabel Giro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce. My eh, souhlasíme s jejím postojem, hlavně tam, kde hovoří o Evropě roku 2020 a já eh, ostatně sdílím i to, co zde bylo řečeno na, tu, eh, na to šetření, nebo spíše na tu přísnost postoju. Nicméně to samo o sobě není politickým projektem politický projekt, ten by měl odstartovat zaměstnání a někdy e, ta přísnost a to šetření e, může být součástí té cesty, ale nemůže to být politickým cílem. Proto já souhlasím se pravodajkou. Ráda bych e, vzhledem k té zvláštní situaci řekla toto. Nemyslíte si, že v této zprávě by mělo být i několik úvah o tom, co se dnes, o dopadech toho, co se dnes děje v arabském světě? že myslím si, že by bylo vhodné, abychom eh, se o tom zmínili, protože to, co se děje, bude mít možná i dopad na náš, rozpad, na náš rozpočet a mělo by to být nějak zmíněno. Děkuji, Izabel. A pokud eh, eh, chcete nějaký pozměňovací návrh napsat, tak to bude výborné. Určitě naše zpravodajka si to přečte. Goran Fer. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl říct, že jsem také vlastně ze severu a u nás ve Finsku jsme v politických debatách hodně přímí. Ale možná, že by to přece jenom mělo být jiné, když přijde na vztahy s EU, zejména vzhledem k tomu, že nej, strana s největším růstem ve Finsku je strana protievropská. evropská. Já nechci reagovat jako pan Hoglang, protože já si myslím, že Francesca zvolila poměrně diplomatický tón v tomto konkrétním dokumentu, ale přesto s Karlem souhlasím, protože si myslím, že není důvod bojovat nad, nad formulacemi nebo nějakými provokovat, měli bychom se zaměřit hlavně na obsah. Nejde o to mávat nějakým transparentem. A to si myslím, že bychom mohli udělat velice snadno. Ale pokud jde o obsah, Myslím si, že je velice důležité, aby se jasně řeklo, jak říkala Madame Durand, musíme něco udělat s těmi všemi výzvami, před kterými Evropská unie teď stojí. Kromě toho, že se, jak Francesca říká, musíme zaměřovat na strategii 2020, pracovní místa a investice. Já bych nechtěl předkládat pozměňovací návrhy k jednotlivým okruhům, a myslím si, že Francesca to udělala velice dobře, že se zaměřila na konkrétní témata. A rád bych apeloval na všechny ostatní skupiny a výbory, aby nepředkládali pozměňovací návrhy, aby z této zprávy vznikla nějaká široká hrůza. Chtěl bych, abychom se zaměřili na ty principy, o které jsme bojovali minulý rok. Naše skupina bude předkládat jeden nebo dva pozměňovací návrhy ale bude se to týkat toho, aby rozpočet EU se dokázal vypořádat s oběma tématy, která zmiňovala Francesca, e, pracovní místa a investice, ale aby se mohl vypořádat i s novými výzvami, jak říkala Madame Dro. Takže my budeme předkládat nové pozměňovací návrhy, ale ohledně těchto výzev ne k jednotlivým okruhům rozpočtu. Děkuji. Rán, e, je me permets de soutenir... Eh, dovolím si eh, podpořit tuto filozofii, pokud to tak můžu nazvat, eh, tohoto cvičení. Tak, jak Goran to teď zdůraznil, já pozoruji, že, že rozběh této schůze je opravdu zajímavý. Je tady Eh, švédština Švédů a švédština Finů. Každý se vyjadřuje jinak. Já jsem eh, si jist, že tyto subtilní problémy budou vyřešeny a budou eh, ještě jemněji propracovány během našeho setkání. Poslední mluvčí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla opakovat argumenty, které jsem předkládala když jsme vlastně byli úplně ve stejné fázi vyjednávání pro rozpočet 2011. Já si myslím, že tento parlament a obecně řečeno Evropská unie není příliš úspěšná při sestavování rozpočtu. A to je, myslím, demonstrováno tím, kolik změn musíme každý rok schvalovat. A tím, kolik peněz z rozpočtu nakonec každý rok neutratíme. Myslím si tím pádem, že se musíme více zaměřit na to, aby náš rozpočet byl efektivnější, aby ten proces vytváření rozpočtu byl efektivnější. Momentálně myslím si, že v tomto úkolu nemáme žádný prostor na rozšiřování rozpočtu, naopak spíš bychom ho měli stenčovat. Další věc, na kterou bych chtěla upozornit, je, že strategie jakou unikneme z krize, není strategií 2020. Strategie pro eh, ukončení krize už by dávno měla existovat, možná, že to právě měla být Lisabonská strategie. Takže ta reference, kterou zmiňuje paní Balcány v eh, tomto dokumentu, ta reference na eh, strategii 2020 v podstatě nepředstavuje žádost, nepředstavuje důvěryhodnou žádost o více finanční prostředků. O tom bychom, myslím, měli ještě popřemýšlet. Děkuji. Merci, madame. Uh, Francesca. Francesco, chcete uzavřít tuto výměnu názoru? Děkuji. Děkuji vám všem za eh, vaši diskuzi. Zdá se, že sdílíme to, že se chceme soustředit na silná témata že chceme co nejlépe podpořit strategii 2020. Ta, opakuji, že ta definice těch eh, odvětvových priorit eh, bude řešena společně eh, s těmi specializovanými výbory. Ale ráda bych také připomněla, že samozřejmě jsme v současné době velice mm, ve velice choulostivé fázi přípravy rozpočtu, protože definujeme takové ty hlavní linii E, potom přijde ta fáze, kdy budeme tváří v tvář číslům a to bude ten okamžik, kdy konkrétně e, budeme moci stvárnit ty prioritní politiky. Vidím, že i dnes se tady vynořilo téma e, negativních priorit. Jak jsem již řekla, tento odkaz ten eh, by nás také mohl vést k tomu, že řekneme, nemáme negativní priority, protože náš eh, rozpočet už je velice střídmý. Eh, já si myslím, že to je jenom velice formální, proto ráda bych vás upozornila na to, že by bylo lepší, abyste se soustředili na konkrétní, konkrétní poznámky. Já tedy budu pracovat dál budeme mít setkání se specializovanými výbory, proto abychom potom měli i nástroj na to, abychom interpretovali politický návrh eh, rozpočtu, který nám přijde z komise na konci dubna. Pak máme další setkání, to je potom eh, rezoluce k eh, tomuto rozpočtu, ta přijde kolem 1. května. A tam budeme hovořit i o těch odvětvových prioritách společně s těmi výbory a budeme mít i konkrétnější čísla. Letos určitě budeme muset eh, čelit i komisi a jejímu návrhu, který bude trochu jiný, eh, nežli byl ten v tom finančním výhledu, který byl předložen předtím. Děkuji. Děkuji ti, Frančesko, a děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuze. Připomínám vám, že k tomuto bodu, k tomu této zprávě jsme rozhodli 7. února, tedy na schůzce, že vzhledem k tomu, jaké jsou zde lhůty, nebudeme moci dodržet a obvyklá, eh, obvyklé lhůty pro překlady. Takže pozměňovací návrhy musí být předloženy před 8 březnem do 12 hodin, a to v angličtině, čímž se vyřeší i problém švédštiny. Takže vám děkuji. Nebudeme se nyní zabývat eh, bodem 5. To je rozpočtový rok pro parlament. O tom hovořil pan Fernandeš a vrátíme se k tomuto bodu později. Nyní vám navrhuji, abychom přešli k bodu 20, což je zpravodaj Helga Trupel. Helga dnes dopoledne nám eh, bude prezentovat. Já vám navrhuji, abychom hovořili pouze eh, tu kapitolu, která se týká vnějších služeb. Patrik Čáň, který je ředitelem eh, finančních služeb pro vnější eh, vztahy, je zde mezi námi a proto bychom toto měli diskutovat. Eh, vzhledem k tomu, že potom budeme moci přejít k dalšímu bodu, takže já bych vás prosila, abychom se zabývali nyní pouze tím bodem o vnějších aktivitách, pak bychom hlasovali a dále bychom předali slovo tedy panu řediteli. Helgo, můžete nám prezentovat tedy um, ten problém služeb? Děkuji, pane předsedo. EAS e, podalo návrh pro okruh e, zajištění bydlení a sledování a ostatní okruhy o meziinstitucionální spolupráci v celkové sumě 1,6 milionu euro. EEAS tyto finanční prostředky potřebuje, aby mohlo najímat eh, kontr- eh, smluvní agenty a připravovat eh, zprávu nové budovy. Tento převod je v souladu s v souladu s SVČ pro správu budov v rámci meziinstitucionální spolupráce. Pokud jde o mé poznámky, já poněkud pochybuji o tom, zda by zaměstnanci finance komise měly být financováni eh, z rozpočtu EEAS, eh, SVČ, a ptám se, zda by nebylo vhodnější tyto lidi platit z rozpočtu komise. Eh, ostatní členové parlamentu by eh, možná také rádi měli více informací o konkrétních, eh, o konkrétních ustanoveních tohoto opatření. Já bych rovněž chtěla slyšet názory kolegů, pak se vrátím ještě k tomu návrhu, k tomu doporučení. Děkuji. Nikdo si nechce vzít slovo, takže možná pan Child by mohl přímo odpovědět na tuto otázku zpravodaje. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji vám. V první řadě mi dovolte říci, že pro nás je tento proces eh, řízení našeho rozpočtu poněkud nový. A proto je samozřejmě dobré se sdílet a vyměňovat si informace s výborem. Tento převod skutečně by nám měl umožnit, abychom zaplatili za některé služby, které dostáváme od různých odborů komise v rámci administrativní podpory pro naše zaměstnance, to se zvláště týká těm, kteří se připojili ke službě do vnější, pro vnější činnost se sekretariátu rady. A oni měli své různé zdravotní pojištění a různé další eh, záležitosti řešeny radou. A teď budeme potřebovat, protože se to přesouvá de facto pod komisi, je to normální vztah mezi institucemi a jde tu o to, aby SVČ nemusela zakládat nějaké výrazné eh, administrativní eh, služby, když, je můžeme, když to můžeme řešit prostřednictvím stávajících institučních uspořádání a mít tak eh, úspory z rozsahu. A teď pokud jde o, v té, v té, bychom našli v té relevantní lince eh, rozpočtu nějaké dostatečné prostředky na to, abychom ošetřili i tyto potřeby zaměstnanců v SVČ, tak bychom to mohli vzít třeba z toho řádku pro zabezpečení budov jinak, protože neočekáváme, že tam budeme mít plnou částku na tu novou budovu, protože se budeme stěhovat teprve koncem roku a tudíž e, zatím je tam určitý přebytek. Ale ten smysl zatím je tedy, že bychom se snažili vyhovět závazkům, které máme vůči jiným institucím, zejména vůči komisi, za poskytování podpůrných služeb, které by nebylo praktické zakládat v rámci ESVČ. Jsou to doplňkové aktivity, které komise souhlasila eh, tedy s jejich prováděním pro nás. Děkuji. Je vous remercie. Eh, Děkuji. Rád bych si byl jist, že jsem dobře pochopil, že tento typ převodů eh, potřebujete, protože to je první rok, kdy zavádíte tuto službu a budou tedy převody mezi tedy eh, službami pro vnější stárma a mezi původními službami, které se zabývaly personálem, tedy komise. Takže předpokládám, že od příštího roku už nebudete potřebovat eh, tohoto typu eh, účetních vztahů mezi touto službou a komisí. Pochopil jsem tomu tak? Je to prostě jenom na určité období? Já souhlasím, pane předsedo, že v průběhu této rané fáze eh, existence SVČ by tento převod mohl být nezbytný vzhledem k tomu, že služby, které jsme uzavřeli s komisí a se sekretariátem rady, byly dotaženy a do, dokončeny teprve koncem loňského roku. Čili vlastně, když už byla struktura rozpočtu hotová, a při vytváření rozpočtu na další roky budeme muset zpřesnit výdaje v jednotlivých kapitolách, a pak už bude potřeba méně úprav tohoto typu mezi jednotlivými kapitoly. Ano, skutečně máte pravdu. Děkuji, pan Portáž. Pane Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, zda skupina, eh, že se tady hovoří o skupině šesti převodů v tomto bodě, protože existuje jeden převod, ke kterému bych rád poznamenal pár věcí. A to je těch 1500 eur na, na měsíc na poslance, na asistenční služby. E, o tom tady teď e, nebude řeč. Já jsem myslel, že to budeme dělat, že se tím budeme zabývat za chvíli. Kdy o tom tady budeme mluvit, pane předsedo? Později. Nikdo jiný nežádá o slovo, takže paní zpravodajko, co vy k tomu řeknete? Pane předsedo, vzhledem k zájmu na vytvoření nových SVČ bych doporučovala tento převod schválit. Děkuji. Takže předpokládám k hlasování tento problém toho převodu, jenom tento, o ostatních budeme hovořit eh, později. Čili kdo je pro tento pozměňovací návrh týkající se převodu? Děkuji. Kdo je proti? Jedna. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže přijato. A to širokou většinou. Děkuji vám. A nyní se podíváme na další převody, o nichž hovořila Helga před chvíli, ale nyní přejdeme k dalším dvěma zprávám, které eh, přednese pan kolega Aglund. Jeden, eh, eh, první zpráva o budoucnosti o budoucnosti rozpočtové podpory EU pro rozvojové země. Pane Aglu, nemáte slovo. Děkuji. Děkuji za to, že jste flexibilní, pokud jde o rozpočet. Jak bylo zmíněno, je to zpráva paní Jensen, stanovisko paní Jensen, která tu dnes s námi bohužel není. Vypracovala zajímavý dokument, který tak trochu reaguje na kritiku tohoto nového způsobu fungování rozvojové politiky a ona se e, zde zabývá převážně těmi body, na které poukázal účetní dvůr, který vypracoval poměrně kritickou zprávu a tam jsou některé věci, které jsou užitečné. Také se snaží potrhnout skutečnost, že nemůžeme mít e, takovéto jednorázové plošné řešení pro všechny a ona by tedy na toto chtěla upozornit. Upozorňuje také na to, že potřebujeme nějaký eh, systém, nějaký rámec pro zvládání rizik a ten musí být ještě, ještě implementován. Upozorňuje se tady také na potřebu zvyšování informovanosti jak v dárcovských eh, zemích, tak i v eh, zemích, které pomoc přijímají. Čili veřejné povědomí by mělo být dále zvyšováno. Pak následuje velmi zevrubná diskuze o e, tom e, rozpočtování rozvojové pomoci. To myslím, že je tady ošetřeno velmi důkladně a zevrubně i se zohledněním e, té celé historie a institučního základu a také se upozorňuje na potřebu větší koordinace, aby nedocházelo k, ke zdvojování politik, k čemuž mnohdy dochází. Dále, že bychom se měli snažit sladit různé požadavky, které máme vůči těmto zemím, protože některé země stále vychází z různé země, na, z různých požadavků. Toto jsou tedy základní eh, signály, základní obsah eh, body té zprávy paní Jensen. Myslím, že to z mé strany zatím stačí. Děkuji, ano, je to odpověď eh, parlamentu na zelenou knihu Evropské komise. Osobně zjišťuji, že e, důležité věci, které se nyní odehrávají na jižním pobřeží Středozemského moře, nám pomohly e, proskoumat e, aspekt podmíněnosti politiky pomoci. To se mi tak znám. Zdá. Další slám. Pane předsedo, já na to mám několik připomínek, prosím. V podstatě s paní Jensenovou souhlasíme. Myslím si, že eh, ten celkový směr, kterým se ona ubírá, je správný. Ale chtěli bychom tam dodat několik věcí. Eh, možná předložíme nějaký, nějaké pozměňovací návrhy. Ze všeho nejdřív. Myslíme si, že bychom měli více zdůraznit, že rozpočtová podpora je dobrý a důležitý nástroj, který by měl být důležitější v rozvojové politice, než jak tomu je dosud. Z několika principiálních důvodů. Je to nebyrokratický nástroj, pokud tedy máme eh, správné možnosti vyhodnocování a funguje velice dobře při zlepšování kapacity pro demokracii. Za další, opravdu si myslíme, že bychom měli být ještě přesnější, pokud jde o potřebu jasných indikátorů, které umožní dobré vyhodnocování takovéto podpory musí být jasně definované a musí být pravidelně sledované, tak abychom se vyhnali, eh, vyhnuli problémům s tímto typem podpory. Za další, paní Jensenová zmiňuje potřebu zapojit eh, demokratickou společnost do tohoto procesu. I zde si myslím potřebujeme větší stupeň přesnosti, aby tato procedura byla opravdu transparentní a ne pouze něco, co dělají vlády. Měli bychom eh, tím pádem zavést, eh, přijít s nějakými návrhy pro systematickou angažovanost občanské společnosti v rámci politického dialogu o těchto instrumentech. A poslední věc, kterou chci říct, myslíme si, že je důležité zvýšit úroveň koordinace v rámci EU Skutečná síla EU spočívá v tom, že Unie jako taková má větší váhu než jednotlivé členské státy. My proto můžeme koordinovat a můžeme snižovat objem byrokracie. Nejenom pro dárcovské země, ale i pro země, které pomoc přijímají. Takže myslím si, že bychom měli se více zaměřit na koordinaci tohoto instrumentu v rámci Evropské unie, tak abychom získali eh, lepší výsledky této rozpočtové podpory. Takže, jak říkám, budeme předkládat určité pozměňovací návrhy týkající se těchto témat, ale v principu s návrhem souhlasíme. Děkuji. Merci, Göran. Eh, Děkuji Sidoně, která by měla mluvit za pana kolegu Raskovský. Ano, je to tak, pane předsedo. Takže já to přečtu. Každopádně pan Kozovský zodpovídá za tu záležitost eh, za, pro naši skupinu. Takže, drazí kolegové, omlouvám se, ale protože jsem v zahřebu a účastním se na zasedání předsednictva EPP, nemohu s vámi hovořit o budoucnosti rozpočtové kontroly a nemohu se vyjádřit k tomuto bodu. Na začátku svého dopisu chci vyjádřit svoji úctu a chci poblahopřát zpravodajce eh, za tento, toto stanovisko. Myslím, že je to zpráva, která je napsaná velice dobře a myslím si, že je to velice užitečná zpráva. Otázka rozpočtování Evropského eh, rozvojového fondu je nesmírně důležitá protože to, že by to mělo být mimo rozpočet Evropské unie a mimo kontrolu Evropského parlamentu je na úkor rozvojové politiky. Měla by to být nedílná součást evropského rozpočtu. A teď, pokud jde o pozměňovací návrhy, tak tyto návrhy se budou doplňovat, nebudou mít žádný zásadní dopad na doporučení eh, zpravodaje. Bude to spíše doplněk. A teď, eh, pokud je o produktivitu rozvoje pomoci, ta je nesmírně důležitá, protože pomoc často představuje významnou složku rozpočtu rozvojových států. A tyto státy by tudíž měly zohledňovat ve svých strategiích evropskou rozvojovou pomoc, ve svých rozpočtových plánech. A ta pomoc, kterou jim dáváme, by měla mít víceletý charakter. Také si myslím, že členské státy a Evropská komise by lépe koordinovat svou práci a měly by si lépe rozdělit své úkoly. To je také smyslem práce Task Force OECD pro zlepš- zvýšení účinnosti, protože pokud budeme pokračovat v tom zdvojování práce a překrývání, pak z toho vyplynou některé eh, z těch problémů, na které poukazuje paní Jensen. Rozpočtová podpora je nástrojem, eh, který je významný a zaslouží si být zdůrazněn s ohledem na to, co jsem výše řekl. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit fakt, že se musíme poučit eh, z chyb, jich jsme se dopustili v minulosti při podpoře rozvojových zemích se vyskytly různé jevy, například kdy jsme de facto dotovali skorumpovaný, eh, skorumpovanou elitu, skorumpovaný režim a přitom se ty prostředky nedostaly těm nejpotřebnějším, eh, zejména ženám, ale i dalším. A proto bych chtěla Eh, v součinnosti s, eh, říct něco, vyjádřit souhlas s Koranem, kdy opravdu je potřeba, abychom se poučili, abychom měli jasný systém ukazatelů, tak abychom zabránili tomu, že se nevládní organizace a parlamenty zaměří pouze na financování elit. To není dobré, ale abychom měli širší přístup, aby ta naše pomoc eh, byla užitečnější a širší. A doufám, že naše pozměňovací návrhy půjdou tímto směrem. A ještě jedna poznámka na závěr. Evropská unie byla přinucena, aby přehodnotila svou politiku k různým autoritářským režimům, což ukázal příklad Libie a Tuniska a Egypta. Merci. Monsieur Portage veut rajouter... Děkuji, pan Portage. Chcete něco dodat? Já souhlasím s tím, co řekl pan Firm a paní Triple. Myslím, že k tomu není potřeba moc přidávat, ale jenom ještě jedna věc. Pružná reakce ze strany našich evropských eh, struktur ve třetích zemích. Abych to vysvětlil na příkladě. Tak třeba v Egyptě, teď, právě teď, působí eh, delegace komise, respektive SVČ, a nadále financuje nevládní organizace. Přitom některé z nich založené předchozím režimem, některé přímo vede Mubarakova žena. A vytváření nových nevládních organizací nichž některé byly v ilegalitě, působily v ilegalitě dříve, tak jejich financování pořád ještě není zajištěno vzhledem k tomu, k té naší pomalosti. Oui, merci, cher Děkuji, milí přátelé. Jak to několik z vás řekl, myslím si, že musíme si eh, uvědomit, co se děje v současné době v některých zemích, hlavně na jihu středozemního eh, moře. A je třeba, aby pomoci, které jsme eh, dali eh, některým zemím, eh, aby tyto pomoci nešly do zemí, které již nejsou demokratické. Bohužel tak tomu v těch rozvojových zemích často bývá. A konstatujeme, že jsou tady dvě věci. Buď ty rozhodující orgány, ty vládoucí vrstvy si, si použijí tyto naše pomoci pro sebe, anebo my se budeme snažit, aby tato pomoc šla eh, tomu lidu, ale eh, je třeba, aby tento lid nepodporoval diktaturu. Takže myslím si, že eh, nyní nastal ten okamžik, kdy bychom měli do této zprávy zapracovat celkový, celkovou bilanci a vědět, jak máme orientovat naši akci. Co se týče tedy to, této zprávy, paní Ani Jensen, tak děkuji za prezentaci za to, že jste nám ukázali, jaké jsou hlavní směry této zprávy. E, lhůta pro e, podání pozměňovacích názorů je 15. března v poledne. Přijmeme naš, e, naše stanovisko 31. března. A předpokládá se, že bude přijat to, toto stanovisko, tedy rezoluce na plenárce v červnu. Takže mezi tím Hans-Gerd Petring mezi nás přišel, já ho zdravím a děkuji. Eh, budeme hovořit o jeho bodu v půl jedenáctý. Pane Aglunde, můžete v jedné čtvrt hodince, kterou máme, prezentovat článek 12, bod 12 o eh, přeskumu sedmého rámcového programu pro výzkum. Pokud byste to mohl udělat stručně, protože musíme dodržet eh, eh, náš závazek panu Opetringu, protože on bude hovořit přesně v 11, v 10.30. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být co nejstručnějším. Bavíme se o přeskumu sedmého rámcového programu pro výzkum a zaměřujeme se především na rozpočtové aspekty a to je, myslím, velice stručné. Bylo předloženo eh, stanovisko, které není příliš dlouhé, ale je to velice důležité téma, které spojuje několik témat, například téma, které prezentovala paní Balcány. Je důležité podívat se na to, jak se důležité politiky mohou skloubit s programem 2020 a tento rámcový program je jedním z nejdůležitějších témat. Musíme se zaměřit na to, co lze tomto kontextu provést. Samozřejmě je to odpovědnost výboru ITRE, ale i my máme zde důležitou roli. A tím chci i začít. Chceme zdůraznit, že je důležité se podívat, zda se rámcový program eh, dá skloubit se strategií 2020. A s tím souvisí, jak se z tohoto sedmého rámcového programu pro výzkum můžeme poučit. A e, cokoliv, jakékoliv nové poznatky z tohoto programu bychom měli použít ve strategii 2020 a podívat se, jak bychom mohli vylepšit rámcový program 8. E, chtěl bych rovněž říci, že e, přeskum v polovině období identifikoval mnoho nedostatků, pokud jde o provádění stávajícího rámcového programu. Komise se těmito poznámkami musí vážně zabývat, to nemohu dost zdůraznit. Provádění sedmého rámcového programu by mělo být efektivnější, tak, aby se docílilo všech cílů a záměrů, které byly v programu nastíněny. Rovněž chci zmínit eh, instituci sdílení rizik, což se ukazuje být i dobrým nástrojem, ale zdále vidíme, že by tento nástroj měl být přístupnější. Jak víme, v některých zemích tento nástroj stále není dostupný v rámci financování výzkumu, takže to je další věc, na kterou se můžeme zaměřit. Další věc možnost eh, ještě většího zapojení malých a středních podniků a průmyslových subjektů pozitivním způsobem. Tak, aby se vytvářel růst a nová pracovní místa. Chci zdůraznit také to, že když se podíváme na výzkumnou infrastrukturu, kterou eh, dnes financuje EU, měli bychom se zaměřit na to, jak lze tuto infrastrukturu využít i v rámci eh, soukromých výzkumných projektů. Další důležitý bod Faktem je, že v rámci politiky pro výzkum jsme možná měli být možná byli příliš opatrní, zabraňovali jsme financování rizikovějších projektů, které však mohou znamenat významné inovativní kroky a byli jsme možná příliš orientováni na výsledky. Jak víme, výzkum ne vždy vyústí v nové výsledky, ale vždy je přínosný. Na to bychom měli pamatovat. Takže to je velice stručně to, eh, čím se v návrhu zabýváme a myslím, že pane předsedo, že to je v tuto chvíli v podstatě úplně všechno a těším se na názory kolegů. Děkuji. Požádali dva o slovo, prosím stručně. Pan Vogen. Pane předsedo, děkuji, chápu, že se potřebujeme posunout, tak budu velice stručný. Nejprve, pane Haglunde, děkujeme za tuto zprávu, eh, děkujeme za vaše návrhy, jenom několik poznámek mám. Jedna z nich se týká rámcového programu 8, eh, teď mluvíme o sedmém rámcovém programu, ale komise už zahájila konzultační proces o osmém rámcovém programu, což je velice důležité. Ale Faktem je, že do osmého rámcového programu budou vstupovat výstupy ze sedmého rámcového programu a myslím si, že je důležité, abychom se poučili a někam se posunuli. My mluvíme o sedmém rámcovém programu v rámci eh, Velké Británie a konkrétně Walesu. Důležité téma, které se neustále objevuje, je zjednodušení. Eh, to se v té zprávě objevuje. Je, jde o to zjednodušit eh, systém přihlášek a důležité je také eh, prodloužit období výzev, které je prým hodně krátké a ne, neposkytuje dost času na eh, vypracování řádných návrhů pro projekty a získávání partnerů. Takže možná, že by se toto dalo rozdělit na, na dvě, dvě různé témata, hledání partnerů a hledání podpory pro projekty. Další věc, spojení malých a středních podniků. Já si myslím, že výzkum a vývoj je velice důležitý, ale zároveň je velice důležité, aby se toto poté přenášelo na nové produkty a na nová pracovní místa. To znamená, potřebujeme zapojit malé a střední podniky a zapojit průmysl obecně, aby i tyto subjekty viděly výhody eh, tohoto rámcového programu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já eh, mám za to, že v odstavci 6 se hovoří o zjednodušení. A ve výboru SURE už jsme o tom hovořili. 13 tisíc výzkumných pracovníků, kteří odmítají spolupracovat v další fázi, protože byli vystaveni eh, různým eh, administrativním ústrkům. Takže možná, že toto, jako to se týká třeba, třeba zprávy Maria Kovalo, která upozorňuje na to, že musíme ještě hodně zlepšit, pokud jde o zjednodušování. Ale zvláště takováto věta, že bychom mohli vyřešit, eh, tedy urychlit řešení eh, stávajících sporů nebo nedořešených sporů, protože to je ještě z minulosti tisíce výzkumných pracovníků, kteří se nechtějí podílet na procesu, tak to by určitě mohlo pomoci z hlediska účasti tedy na další fázi programu FP. Děkuji, Jamesy. Rád bych dodal jak to řekl již zpravodaj, že to je eh, velice důležitý námět, abychom uspěli s programem Evropy 2020 a pro eh, připravení eh, příštího rámcového programu pro výzkum a proto, aby ten současný program vůbec dobře fungoval. Rád bych zde také přinesli jedno svědectví, možná udělám pozměňovací návrh, abych řekl, že v případě eh, Francie například malá část programu pro evropský výzkum se týká eh, centra eh, pro výzkum, jak soukromých, tak veřejných. Docela dobře to funguje, ale máme vnitrostátní rozpočet, který je čtyřikrát až pětkrát vyšší nežli v Evropě. A to se týká i jiných zemí. Takže u nás eh, eh, existují ještě velké archaizmy. Ty veřejné organizace a soukromé organizace a průmysl vlastně spolu nespolupracují, nehovoří spolu. A veškerá veškeré úsilí, které my jsme se snažili uplatnit skrze ten rámcový program evropský, aby vznikla určitá síť, aby ta vědecká pracoviště spolu komunikovala, aby spolupracovala, tak to bohužel ještě nefiguje a z velké části, pro velkou část našich výzkumníků toto ještě není uskutečněno. A my jsme vlastně chtěli tento rácový program pro výzkum, je třeba opravit některé chyby, ale nyní je třeba, aby celkově byl převeden do těch našich vnitrostátních programů pro výzkum. A to je přesně v duchu e, zprávy paní Balcániové a je to i v rámci tedy zprávy komise eh, SURET. Je to příklad, eh, protože je potřeba, aby eh, členské státy se inspirovaly tímto evropským programem a aby spolu, spolupracovali a aby i ve vlastním řízení potom svých programů mohli využít toho, co se dělá na úrovni evropské. Takže vám děkuji, pane zpravodaji, Chcete to uzavřít nebo jenom v rychlosti, prosím? Děkuji, pane předsedo, děkujem, děkuji kolegové za vaše připomínky. Já bych eh, řekl jenom to, že ehm, stanovisko ohledně osmého rámcového programu bude vypracováno velice brzy, takže se k tomuto tématu vrátíme i tam a bude to velice brzy. Děkuji. Eh, dobře, děkuji. Takže připomínám, že deadline pro eh, pozměňovací návrhy je 16. března ve 4 hodiny odpoledne. 31. Eh, března potom je stanovisko, výbor ITRE, ta bude hlasovat zřejmě 12. až 13. dubna a to je potřeba pak ještě potvrdit. Na plenárce se bude zřejmě eh, hlasovat v polovině května. Takže nyní eh, udeřila ta hodina, kdybychom měli přejít k bodu 6, a to je výměna názorů s místopředsedou Martinezem Martinezem a s panem eh, Hans Gergem Petteringem, který se na nás přišel podívat. Eh, my jsme velice poctěni, vážení kolegové, že eh, jsme v Paříži v Elizejském paláci mohli přijmout eh, Hanse, Hanse Petringa, který, který dostal řád čestné legie od francouzského prezidenta. A to proto, že Hans Gerd se věnoval velkým úsilím evropskému, evropským záležitostem a hlavně francouzsko-německému zblížení. Eh, děkuji eh, tomu, že eh, se zde zabýváte projektem Domu evropských dějin. Dostali jste doklady, všichni členové výboru měli možnost do nich nahlídnout, do těch dokumentů, takže já se ptám, paní Tripilová, chcete teď prohovořit, nebo já bych spíš nechal autory, aby předložili tento projekt a potom vy ostatní můžete okomentovat, případně znést otázky. Mám tady úžasnou fotografii, dostali jste ji? Takže oni vám ji teď zrovna rozdají. Bohužel nemáme eh, video, tak dostanete fotografii. Nevím, kdo bude mluvit jako první. Hans Gert možná? Pane předseda, Vážení kolegové, vážené kolegyně, je pro mě velká čest, že tu zne dnes mezi vámi mohu být. Já jsem eh, v červenci oslavil své 32-leté výročí v Evropském parlamentu, ale zatím jsem nikdy neměl tu čest eh, dostat slovo v tomto velice důležitém výboru. Dnes je to opravdu poprvé a jako všechno, co je poprvé, je to velice zvláštní zkušenost. Chtěl bych velice poděkovat za gratulaci pana předsedy o celé té události v Elizejském paláci a chtěl bych doplnit, eh, že když jsem přišel do místnosti, mluvilo se o Arábii a, eh, a zítra s chodou okolností letím na tři dny do Egypta, abych tam podpořil demokratické hnutí. Proč to říkám? Říkám to proto, že se to velice týká tématu, o kterém se dnes mluví, to znamená o domě evropských dějin. Vážení kolegové a kolegyně, hodně se mluví o ekonomii, hospodářství, o financování a penězní, penězích v Evropě. Já z toho mám takový dojem, že občas zapomínáme na to důležité, vlastně na to, proč jsme združeni v Evropskou unii. Evropská unie e, združuje 500 milionů lidí protože mají společné hodnoty. A toto musíme zdůrazňovat hlavně mladým lidem, kteří si vlastně myslí, že Evropská unie je pouze o hospodářství, politice pro zemědělství a e, podobných věcech. Spojují nás však i hodnoty, e, lidské hodnoty, demokratické hodnoty, jako je mír. A domem evropských dějin chceme dosáhnout toho, aby tyto hodnoty byly lidem, zejména mladým lidem, eh, zvýrazněny, aby jim byly připomínány. A proto jsem navrhl v únoru 2007 ve svém programovém projevu, tehdy jako předseda Evropského parlamentu, abychom takovýto dům evropských dějin vytvořili. Eh, radil jsem se s vědci, kteří pro nás vypracovali koncept, Domu evropských dějin. Všechny tyto podklady jsou vám k dispozici a chtěl bych říct, že nám velice leží na srdci, aby toto vzniklo a jsem velice eh, rád, že pan kolega Martinez Martinez je u toho a úzce s ním spolupracujeme, aby tento projekt vznikl. Eh, existoval i výbor, který se tímto zabýval, který zveřejnil eh, své závěry v vlastně ve větě, která říká, chceme eh, prohloubit znalosti všech generací o evropské historii a tím podpořit vývoj Evropy v přítomnosti i do budoucna. Dům evropských dějin by měl být těžištěm 20. století, zaměřovat se na totalitní systémy, na tragédie 20. století a na války a na to, jak v odpovědi na to vznikla naše unie, tak aby i do budoucna byly dějiny 20. století v Evropě zachovány. Vytvořili jsme kuratorium. Toto jsou prosím všechno závěry předsednictví parlamentu, který se tím zabýval celkem devět, devětkrát. Vytvořili jsme kuratorium, eh, kterému předsedal kolega Martinez a kde byly zastoupeny všechny nebo skoro všechny politické skupiny v Evropském parlamentu. Byla tam zastoupena i zelená frakce, konzervativci, reformisti, liberálové, levice a samozřejmě eh, i zástupce rozpočtového výboru. Toto kuratorium se radilo s vědeckou radou, kde byli zastoupeni polští historici, významní vědci, a mnoho dalších renomovaných osob z zemí Evropské unie. Chceme transparentnost, chceme poskytovat co nejvíce odpovědí, ale kolegové a kolegyně, prosím, nečekejte od nás odpovědi na otázky, které vám nemůžeme zodpovědět, jako jak se budou věci vyvíjet do roku 2018 nebo ještě později. Eh, říkám, chceme zaujmout stanoviska, chceme veřejnosti dávat odpovědi, protože je důležité, aby e, tento proces byl parlamentem, parlamentem scház, e, schválen a důležité je zajistit i důležitou rezervu 2,5 milionu euro, kterou potřebujeme, abychom mohli podepsat smlouvu s architekty. A toto je naše prozba na vás, abyste nám tuto rezervu uvolnili. Provedli jsme výběrové řízení mezi architekty, myslím si, že se přihlásilo 26 architektů, do druhého kola postoupilo 12 návrhů a nakonec e, nám z toho vypadly dva vítězné návrhy a předevčírem večer se grémium e, parlamentu rozhodlo o e, definitivním vítězi a je to studio She i Morel, je to architektonické studio, které navrhovalo i Petit Palais, respektive jeho přestavbu. Eh, dnes už tedy máme takový malý tým spolupracovníků, kteří se tímto eh, projektem z vědeckého hlediska zabývají a paní kolegyně Fangál je konec konců tady mezi námi, tam v tom růžovém eh, svetříku, aby bylo dobře vidět, pokud se neurazí, že na ní ukazují. Takže to je kolegyně ze Slovinska, která tento výbor řídí, které tento tým řídí a pracuje na tomto projektu. Kolegové a kolegyně, vy jste v rozpočtový výbor a co vás tedy nejvíce zajímá, jaké budou náklady. posud jsme vám mohli sdělit některé věci, které eh, byly podloženy důležitými fakty. Budeme potřebovat 31 milionů euro na renovaci, přestavbu a rozšíření eh, budovy. Eastmanovy budovy, eh, kterou chceme využít. Je to budova zde v Leopoldově parku. Je tam takový otevřený prostor za tou budovou a eh, tento prostor bude přestavěn, až tedy budou podniknuta potřebná rozhodnutí. A eh, grafický design návrhu máte před sebou. 21,4 dalších milionů budou zapotřebí na vytvoření trvalé expozice a na vybavení místností. Takže to je 21,4 milionů na vnitřní vybavení, na muzejní vybavení eh, této budovy. Dále 3 miliony euro na na sbírku předmětů, které budou vystavovány Dále eh, to už jsou pouze odhady nákladů na provoz. Je to 6 až 7 milionů euro na provozní náklady, to znamená obnova eh, budov, eh, příprava prostorů, organizace, příprava projektů, čištění, vytápění a tak dále a tak dále. Tam zatím nejsou zohledněny obecné služby jako informační služby, bezpečnostní služby a další ale to už bude pak vyřešeno v užší spolupráci eh, v, eh, s, se služebními složkami Evropského parlamentu. Poté budeme potřebovat 18 kolegů eh, na zastupování a 18 asistentů. Bude se jednat především o velice časově náročnou práci Faktem je, až budou přijata ta základní rozhodnutí, eh, to, to znamená, až se uvolní eh, rezerva, tak se toto bude řešit ještě na prezidiu, eh, na předsednictví v parlamentu a všechno bude v podstatě potvrzeno úředně, já se bohužel nevyznám v, v té vaší terminologii, každopádně vám to bude sděleno ještě jednou formálně v písemné podobě. Takže eh, to je dům evropských eh, dějin. Má to být víceúčelové komunikační médium pro multimediální a jiné výstavy, má to má obsahovat i výukový program o dějinách Evropy, bude tam i trvalá expozice na ploše 4000 čtverečních metrů a bude tam i dočasná expozice na ploše 800 metrů čtverečních, tak, aby se vytvořila síť s národními muzeji, s národními expozicemi, tak, aby se perspektiva v rámci Evropy dostala i na národní úroveň jednotlivých členských států a muzeí v nich. Na závěr, eh, pane předsedo, vím, že eh, mám pouze 10 minut. Kolegyně a kolegové, Dům evropských dějin by měl být chápán jako součást moderní strategie učení, kterou chce eh, Evropský parlament pro své návštěvníky zavést. Bude to jeden důležitý díl, další díl bude informační centrum a podstatě mezi Domem Evropských dějin a informačním centrem nebude docházet žádným duplicitám. Informační centrum by mělo představovat evropské instituce, způsoby fungování Evropského parlamentu a pak Dům Evropských dějin se bude zabývat vyloženě jenom dějinami a to, jak jsme dospěli do současné situace a jakým směrem se budeme ubírat dále. To znamená, návštěvníci, kteří do parlamentu přijdou, se podívají do, návště- eh, do informačního centra, můžou se podívat do pléna a můžou se podívat do Domu evropských dějin. A všechno bude spojeno do takového komplexního návštěvnického programu. Eh, já, to, eh, já se tam občas také chodím podívat, doporučil bych to i vám, protože s návštěvníky se podíváte i do takové kavárny, takové restaurace, která mimo jiné bude k dispozici i v domě evropských dějin, tak, aby e, si e, návštěvníci mohli zůstat na jednom místě, aby nám neběhali po parlamentu a aby se zároveň mohli občerstvit v rámci Domu evropských dějin. Na úplný závěr e, vždy vystává otázka, jak to je s financováním Domu evropských dějin z, eh, ze strany jiných institucí. Za mých 32 let zkušeností vím, že politika je věcí důvěry. Pokud v této fázi začneme zapojovat komisi a radu ministrů eh, a budeme se jich ptát, kolik peněz nám na to dají, tak se nám ten projekt zboří, protože nám oni neodpoví a právě proto se eh, předsednictví parlamentu s podporou eh, předsedů frakcí dohodlo, že to bude věc parlamentu, uděláme to součástí našeho návštěvnického programu a zhruba 49 eh, konec konců našich návštěvníků jsou mladí lidé, přesně na které chceme cílit. Takže toto má být záležitost Evropského parlamentu, má to být součást moderní strategie pro návštěvníky parlamentu. Samozřejmě lze o tom ještě přemýšlet, a to nemluvím pouze za sebe, eh, kolega Martinez Martinez to jistě potvrdí a konec konců i paní Diron, eh, ti se všichni významně angažují na eh, tomto projektu, jistě potvrdí, že si musíme ověřit, až tedy ten dům bude stát, jaké, jaké budou následné náklady a případně jak ty náklady lze rozdělit mezi jednotlivé evropské instituce. To je ale úkol pro budoucnost, který teď nemusíme řešit, který budeme řešit až potom. Ale z naší strany, ze strany kuratoria, jsme pro absolutní transparentnost Chceme vám dávat všechny informace, které budeme moci. Samozřejmě, znovu opakuji, nemůžeme vám už dnes odpovědět na všechny otázky, ale věřím, že se nám obou stranu dobrou vůlí tento projekt podaří realizovat, protože konec konců jde eh, naší a příštím generacím mladým lidem představit naše hodnoty našeho evropského společenství a tím vás prosím, aby eh, ta rezerva 2,5 milionů byla pro tento projekt uvolněna tak, aby bylo možné uzavřít smlouvu s architektonickým studiem, tak, abychom se mohli vydat na cestu k Domu evropských dějin. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, za pochopení a jak doufám, za dobrou spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup, cher. Děkuji, eh, milí Hanci Peteringu, za eh, tuto prezentaci, to byla velice srozumitelná. Děkujeme také za všechny dokumenty, které jste dal rozpočtovému výboru. Eh, pane Martinez, pane Martinezi, dám vám slovo a vy ostatní, prosím, buďte co nejstručnější, protože bychom měli za pár minut přistoupit k hlasování. Ano, jistě, pane předsedo. Děkuji. Já bych rád ale ještě dodal několik poznámek. E, trochu e, jiného rázu a doplňující já budu hovořit španělsky. Myslím si, že e, toto muzeum chce zdůraznit co si, a když hovořím s lidmi z mojí země, co si, co bych v určité míře nazval zázrakem je to vlastně zázrak, že jsme přešli od století různých totalitních režimů k demokracii, že jsme eh, po stoletích bídy přešli k prosperitě, po eh, stoletích různých válečných konfrontacích eh, k diskuzi. A že jsme dospěli od století poznamenaných válkami k, k, k časům, kdy vládne mír. A to je opravdový zázrak politiky a politiků, kteří slouží vlastním eh, lidem při respektování požadavků svých vlastních národů. To myslím si, že my, politici, nesmíme eh, promarnit tu možnost, abychom ukázali našim lidem, že politika a politici jsou schopni zrealizovat i zázraky, zrovna jako ten zázrak, o němž jsem se teď zmínil. A druhý problém je potom ten, zda tento zázrak je trvalý, zda ho nemůžeme, zda o něj nemůžeme přijít. Tak si možná myslí mnoho mladých kteří eh, sem přicházejí do Bruselu. Je to zázrak sice konsolidovaný, je to eh, skutečnost, musíme ale vědět, jak jsme k němu dospěli a jak tuto situaci obhájit. Nicméně nezajistí nám nikdo, že eh, z rozumnosti přejdeme zase zpátky k iracionalitě mezi námi Eh, možná někdo se může divit, jak to, že parlament eh, přistoupil k takovéto iniciativě. To není nic, mm, nic úplně samozřejmého. Eh, tato otázka se diskutuje už 20 let a je to projekt, který zatím nebyl zrealizován, protože příliš mnoho lidí do toho mluvilo. Jak vy víte, když příliš eh, lidí mluví do jedné věci, tak eh, je to vždycky problém. Ale parlament je dost eh, široký orgán, který nakonec dospěl k možnosti, že tento projekt odsouhlasil. Takže není to ani tak otázka, že bychom tento dům evropských dějin prezentovali jako nějak, nějakou odnož parlamentu, ne, to bude autonomní, eh, autonomní organizace, která bude mít vlastní financování. Což je eh, důležitý aspekt a je třeba ho také znát. Máme povinnost předložit a prezentovat o tom, tento projekt když se otevírá eh, taková to instituce, tak se ptáme, bude tam vůbec nějaký, nějaké publikum, ale jsme si jistí, že ano, eh, že budeme mít fronty před tímto muzeem. Eh, bude určitě mnoho poslanců, kteří čekají jenom na to, aby se mohli na něco takového přijít podívat. A budou sem se chodit dívat i na ostatní země, které nejsou součástí Evropského společenství je spousta zemí, které ještě aspirují pouze na svobodu a oni možná se budou zajímat o to, co my jsme prožívali v Evropě a oni určitě přijdou do našeho muzea, aby se něčemu přiučili. To platí zvláště pro mladé, kteří eh, přijdou do našeho muzea, ale přijdou tam i staří, kteří si připomenou, co byl náš život. Ale samozřejmě hlavně pro mladé to bude důležité, tak si budou moci uvědomit, jak celý ten náš projekt začínal, jak pokračoval. A tento proces eh, integrace například mezi Francií a Německem, proces usmíření, eh, byl velice důležitý a je dobré vidět, jak tyto země v Evropě, mnohé země, kde převládaly fašistické režimy, tak eh, je důležité, že některé z těchto zemí, jako bylo Portugalsko nebo Španělsko, se se vlastně nezúčastnili eh, možnosti eh, zahájit tento projekt, protože eh, v vašich zemích to nebylo možné. I ve střední Evropě se bojovalo proti totalitárním režimům a diktaturám. A to proto, aby nakonec mohli dospět k tomu, že se k nám připojili. Čili ta myšlenka muzea mm, toho domu evropských dějin není mm, myšlenka luxusní, je to něco zcela zásadního, co potřebujeme. Proto je dobré, že mm, se přidělí i finance na tento projekt a já doufám, že eh, nebudete zacházet do přílišných detailů. V podstatě máte veškeré informace a Nesnažte se nám pokládat otázky, na které v současné době nebudeme umět aspoň odpovědět. Budeme vám odpovídat eh, postupem doby. Pan předseda eh, říká, dobře, máme zde další řečníky. Helgo, eh, chcete promluvit nebo si vyslechnete kolegy? Vyslechnu si kolegy, dobře. Ne, promiňte, nepochopil jsem. Budete hovořit, promiňte, dávám vám slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Peteringu a pane Martinezi Martinezi za vaše projevy. Chtěla bych vám zcela jasně říci, a to je směrováno i na ostatní kolegy, já jsem předsedkyně kulturního výboru a e, upřímně řečeno nejsem koncepcí Domu evropských dějin příliš předčeněna. Měla jsem pocit, že to má být dům pro dějiny, ale argumenty, které Eh, vy představujete, jsou eh, sice přesvědčivé, ale faktem je, že tento dům by měl kromě toho, co bude prezentovat v rámci dějin Evropy, měl mít i řádnou koncepci, to znamená zejména z hlediska integrace eh, s ostatními muzeji v Evropě, západní Evropě, východní Evropě. A tím pádem bych chtěla zdůraznit pluralitu evropských dějin, protože neexistují jednotné evropské dějiny. A prosím tedy, Chápejte to takto, nejsem proti tomu projektu, ale teď sedíme na rozpočtovém výboru a chtěla bych tím pádem říci, že eh, pokud jde o parlamentní rozpočet, tak máme zde velikou zodpovědnost. Pro rok 2011 je jasné, že jsou důležité určité rozšíření rozpočtu z hlediska Lisabonské, Lisabonské strategie, ale občanům musíme dát jasně najevo, že jsme ochotní provádět ústupky. Pan Fernandez zpracovává rozpočet pro rok 2012. Eh, je tam veliký nadpis konsolidace. Pokud chceme konsolidovat, musíme dělat návrhy ohledně toho, v čem ta konsolidace bude spočívat. A nelze říct si, potřebujeme víc peněz. A to znamená, pokud ve většině zde na tomto výboru dojdeme k závěru, že tento, závěru, že tento projekt podpoříme, musí se jednat, eh, musí, musí se to odehrát v kontextu úspor na jiných místech, abychom tuto konzolidaci dodrželi to je v této situaci, myslím, že, myslím, velice důležité. Kromě toho chci upozornit také na to, že pokud jde o politiku budov, eh, a o tom už mluvila paní Holmajerová, eh, musí existovat střednědobý plán pro budovy a pro něj jasná kritéria a i my v parlamentu musíme být jednoznačně transparentní a zodpovědní, když plánujeme eh, nové budovy a jejich financování úplně nechápu argument, že eh, toto zařízení Evropského domu dějin musíme dělat nejprve my jako parlament sami, když se vlastně jedná o tak komplexní projekt, jak vy říkáte. E, v takové situaci přece by bylo logické očekávat spolupráci komise i rady a to, že to komise i rada pochopí. Když e, to nepochopí, tak je to samozřejmě problém, ale myslím si, že není správné, abychom to my nejdříve financovali sami a poté se snažili někoho přesvědčit, Ehm, že se jedná o meziinstitucionální projekt všech evropských institucí. Kdyby to byl projekt více institucí od začátku, bylo by to, myslím, lepší. A ještě mám, prosím, několik malých otázek, o které bych vás poprosila o odpovědi. Jednak logistika. Pokud jde o návštěvníky a návštěvnice, kteří sem snad budou chodit. Eh, chtěla bych vědět, kde budou zastavovat autobusy a jak plánujete eh, toto. Zda tam není nějaké úzké místo Eh, ve všední den a o svátcích samozřejmě. Potom o těch, od, ohledně těch dvou a půl milionech. Na co je vše, přesně potřebujete pro podpis smlouvy s architekty říkáte, ale přece ty studie, které máme na stole, to už je zaplaceno a pokud ano, tak z jakých peněz nebo bude tato suma využita i na zaplacení té dosavadní práce architektu? To bych také prosím ráda eh, nechala vysvětlit. A poslední věc, jaký je vztah, vy už jste o tom mluvil, ale přece jenom to prosím rozveďte, jaký je vztah mezi kuratoriem, to znamená to, čeho je pan Petering předseda, a vědeckou radou. To znamená, jak, jaké je jakoby politické nastavení tohoto celého projektu. Děkuji. Merci. Děkuji vám. Takže prosím vás, snažte se být struční, když se hlásíte o slovo. Salvator Gariga má slovo. Ano. Pane předsedo, já budu opravdu hovořit stručně. Naše skupina nemá mnoho problémů, pokud jde o uvolnění této rezervy. Ovšem, souhlasím s některými těmi otázkami, které nadnesla paní Triple. Zvláště jestli těch 2,5 milionu jsou nezbytné k podpisu smlouvy s architektem. A zároveň jsme měli některé další informace. které podle nichž budeme potřebovat 21 milionů eur k tomu, abychom vyřešili všechny otázky související s tou budovou. Takže se zdá, že eh, výdaje na architekta tady představují 10 nákladu na celý projekt. Možná by pan Petering mohl ještě něco dovysvětlit, nebo případně zástupce um, Byra Evropského parlamentu by to mohl osvětlit, ale každopádně, paní Triple, položila některé významné dotazy. Pořád ještě přetrvávají některé pochybnosti. Komunitární rozpočet má řešit žádosti o spolufinancování a já nevím, jak je možné, že další instituce nebo belgická vláda nebo případně bruselská zpráva, jak je možné, že se na tom nebudou podílet. Vždyť je to přece něco, co má sloužit všem. Jde tu o financování velkých evropských aktivit. Já si nedovedu představit významnější evropskou aktivitu než financování takovéhoto muzea evropské historie. Takže já nevím, proč by se na tom nemohla, nemohli aspoň částečně podílet. Děkuji, kolegové, je 11 hodin a my musíme hlasovat v 11 hodin, to je důležité hlasování. Mám ještě eh, šest lidí, kteří chtějí hovořit, prosím vás, ne víc než minutu každý. Děkuji, pane předsedo, děkujeme za skvělou prezentaci, děkujeme i za dokumenty, které jsme dostali k dispozici, které mají ospravedlnit tento převod. Eh, předložili jsme několik otázek a dostali jsme dobré odpovědi, už toho víme mnohem více než dříve. Eh, je, není to v kompetenci rozpočtového výboru, je to moje osobní poznámka, já si myslím, že to je velice dobrý projekt. A velice si vážím toho, co říkáte zde v těch dokumentech, to znamená toho, že se chcete zaměřovat na evropskou historii po druhé světové válce. Jinak by to byl projekt příliš obsáhlý. Důvod, proč by Evropský parlament toto měl podporovat, eh, podporovat, je ten, že se jedná o dobu, kdy eh, evropské instituce vznikaly. Ale jak říkám, to je pouze můj osobní názor. Ale chci také říct, že je důležité vytvořit novou strategii, novou politiku, ačkoliv mám stejné obavy, respektive stejně dotazy jako paní kolegyně o logistice a tak dále, ale existuje ještě několik otázek, které si myslím si zaslouží zodpovězení. Paní Driplová se zmínila o kofinancování a partnerech, eh, meziinstitucionální přístup. Já mám ještě dvě věci. Jednak bylo řečeno v tom původním dokumentu z výboru odborníků, že toto by mělo, mělo, být, by mělo být samostatná instituce. Můžete prosím říci, co tím myslíte, že to bude oddělená samostatná instituce? E, to znamená, nebude to součástí organizační struktury Evropského parlamentu? To by bylo potřeba prosím vysvětlit. To je důležité. A důležité je také vyjasnit rozhodovací proces v rámci tohoto projektu, protože toto je e, velice kontroverzní projekt. Všichni víme o úsporách, všichni víme o omezování administrativních nákladů a tu je, o té procentní hranici. Mluví se dokonce o tom, že nebude nastávat žádné reálné zvyšování evropského rozpočtu a tím je to velice složité. Musíme obdržet nějaké vyjasnění rozhodovacího procesu. Jednak se jedná o ten převod jako takový, ale i o to, kdy se bude definitivně o tomto projektu rozhodovat politicky. Bude to prostě jenom převod v rozpočtu, nebo se bude muset uh, uspořádat uh, nějaké komplexnější rozhodovací řízení? To je, myslím, velice důležité. Než budou tyto otázky zodpovězeny, myslím si, že naše skupina bude vyžadovat odložení. Ne na dlouhou dobu, my chápeme, že některé ty otázky nelze zodpovědět i hned, ale minimálně ten rozhodovací proces eh, ohledně nákladů na budovu musí být vyjasněn, než eh, začneme o tomto projektu rozhodovat. Děkuji. Děkuji. Pan Portáž. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže Jenom eh, krátce a rychle. Myšlenka muzea se mi líbí. Líbí se mi také to, co tu zaznělo ohledně té externí architektury toho muzea. Muzeum potřebujeme a ty náklady, které v dokumentu figurují, nejsou nějak eh, přemrštěné, ale jsou ještě další možnosti úspor které mohou vykompenzovat budoucí náklady. Mohli bychom ušetřit jinde. Tato investice je zdůvodněna. Nicméně mám podobnou otázku jako pan Gariga. V Portugalsku by si eh, kancelář architekta účtovala asi 6-7 nákladu 2,5 milionu eur z 21 milionů, to mi přijde hodně drahé, takže taky bych si přál znát odpověď. Děkuji kolego, takže zůstáváme v Portugalsku, pano Fernandes. Eh, Děkuji. Tato záležitost už byla probírána, už se o tom rozhodovalo při řešení rozpočtu na rok 2011. Ceny a náklady jsou v příslušné dokumentaci. A chci poděkovat jak panu Potteringovi, tak panu Martinezovi Martinezovi za jejich prezentaci. Informace byly dosti jasné nemůžeme samozřejmě zacházet do přílišných podrobností ohledně toho eh, budoucího, eh, budoucí zprávy, ohledně toho, jak se to bude řešit, ale jinak tyto věci už byly rozhodnuty, už v podstatě jsou v běhu a myslím, že tomu můžeme dát oficiálně zelenou a najít zdroje na uskutečnění projektu při respektování jistých limitů. Ale celkově se domnívám, že nemá příliš smysl diskutovat o něčem, o čem už jsme hovořili, a také protože už je to v rozpočtu 2011. Děkuji, paní Olmajerová. Eh, Ještě než si vezmete slova, tak rád bych pozdravil paní Inge Gressler, která zrovna přišla do našeho sálu a my jí přejeme eh, hezké narozeniny. Včera, že? Včera jste slavila, ale jelikož už 24 hodin slavíte, tak my to popřejeme dnes, paní Monika. Vážený pane předsedo, je pro mě veliká čest, že zde můžeme zmínit kolegyni, která zde s námi na rozpočtovém výboru slaví padesátiny, což je úžasné. Jenom velice krátce k Domu evropských dějin, prosím. Jednak eh, ještě bych to zopakovala, eh, hovoří se tu o špatných číslech. 31 milionů na renovaci a výstavbu. V roce 2008 jsme to schválili, já jsem si to zkontrolovala ještě jednou. V eh, roce 2008 jsme schválili eh, nákup Izmanovy budovy za 18,5 milionů. To bylo pouze nakoupení bez renovace, to znamená 18 milionů. A teď se musí ještě vystavět další část té budovy, to je dalších 13 milionů, dohromady teda 31. Ta výstavba nové budovy tehdy ještě kvantifikována nebyla. Proto existuje ještě dodatečný dokument, kde se řeší ještě vnitřní vybavení, to znamená ty eh, trvalé a dočasné výstavy a vše, co k nim patří. A to je těch 21,4 milionů plus samozřejmě kancelářské prostory, prostory pro uklid a tak dále a tak dále a tak dále. A poté ještě do roku 2014 zhruba 3 miliony na organizaci výstav. Já bych chtěla kolegy poprosit, abychom se dnes zamysleli nad tím eh, pouze o, tran- o převodu tě- těch nákladů na architektonický návrh to znamená, je to něco, aby ten projekt vůbec mohl začít. Takže e, když teď začneme s tím, zda se má kam zaparkovat autobus a budeme tímto zatěžovat e, ten převod peněz na architektonické řešení, to se za nějaké čtyři týdny nevyřeší a bude se to zdržovat a zdržovat. To jsou samozřejmě technické věci, které musí být jasné, kde se bude parkovat, kudy se tam půjde, a tak, a, a tak dále, ale eh, kolegové to vědí. Důležité je také zohledit třeba to, že tady pod naším, naší budovou máme úplně prázdné garáže, které by klidně návštěvníci mohli, mohli využívat a mají to blízko. Za další, musíme se zamyslet i nad tím, zda e, tento projekt vzniká ve správnou dobu. Samozřejmě je to projekt e, historický, kulturní a pro ty neexistuje žádný správný čas v uvozovkách. Ale faktem je, že teď jsou v popředí otázky hospodářství a financování. Takže otázka je, zda teď vůbec chceme schválit ten převod 2,5 milionu, abychom mohli začít na tom projektu dále pracovat a pak můžeme začít řešit to, co, jaké náklady bychom převedli na komisi a tak dále a tak podobně. Teď jde pouze o těch 2,5 milionů, což je úplně ten před, nejpředběžnější krok. Samozřejmě pokud jde o spolupráci s komisí a s radou, já si myslím, že eh, to bude velice složité eh, tento projekt uskutečnit, když Ehm, teď začneme eh, žádat o podporu komise a úrady. Já si myslím, že 27 zemí se prostě neschodne na tomto. Ale eh, teď jde pouze opravdu o těch 2,5 milionu. Myslím si, že tento, tento převod by na všech těchto okolnostech záviset neměl. Faktem je, že náklady na výstavbu jsou celkem 31 milionů, to je samozřejmě pravda. A, a otázky související s tímto se budou řešit později. Pokud se zaměříme i na hospodářskou krizi, tak investice samozřejmě je pozitivní věc pro Belgii jako stát. Eh, už jenom poslední větu, pane předsedo, prosím. Eh, prosím, povolme tento transfer těch 2,5 milionu a poté se můžeme začít zaměřovat na ostatní otázky, které s tímto projektem souvisí. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, Vladimír. Rychle, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl zpravodajem pro rozpočet na rok 2010 a již tehdy jsme souhlasili s tím, že tato investice tu bude a myslím, že všichni v rozpočtovém výboru hlasovali pro to, aby to šlo dál. My jsme tehdy neudělali samostatný rozpočtový řádek, protože jsme říkali, že potřebujeme k tomu nejprve všechny číselné údaje, abychom mohli pak standardně postupovat dál. A teď poprvé tu vidím nějaká čísla, ale je potřeba si říci do budoucna, abychom náhodou neměli nějaký další převod a pak si teprve řekli další informace. Měli bychom si tady stanovit plán, kdy budeme mít komplexní informaci. A to je potřeba i proto, že až budeme mít ten trojuhelník Evropský parlament, Dům Evropské historie a návštěvnického centra, tak budeme muset vědět, jestli to bude fungovat i přes víkendy. Já si myslím, že ano, abychom tu možnost využili maximálně a aby ta investice byla efektivní. Musíme si jasně říci, zda expozice bude stálá, jestli se nebude měnit, jako tomu je třeba ve Vase, ve Švédsku a jinde. A jestli se eh, bude eh, měnit několikrát ročně expozice, tak to bude stát mnohem více, nebo eh, jsou, je tu možnost třeba putovních výstav. To všechno si musíme ještě jasně nadefinovat, aby nedošlo k tomu, že si pak řekneme nějakou novou informaci teprve, až budeme schvalovat transfer. Jinak souhlasím s paní Tripel a s dalšími, že nastala doba, abychom oslovili i další instituce a město Brusel. Využijme toho, získejme partnery, protože to může mít přínos i pro Brusel, kteří zavítají do Bruselu tisíce návštěvníků. Už nikdo nám nemůže vzít, že my jsme autory této myšlenky, že je to Evropský parlament a myslím, že teď nastává nastal čas hledat i financovací partnery. Děkuji. Merci, Madame Andreasen. Paní Andreasenová. Thank you, chair. Děkuji. Za prvé, chci vyjasnit, kdo vlastní, eh, potřebuji si vyjasnit, kdo vlastní tu budovu, jestli máme nějaké pronajímací náklady, i kdyby to třeba vlastnila komise. Na to chci jasnou odpověď. Vy jste naznačil, pane Petering, že budeme mít alespoň přes 60 milionů eur nákladů ještě předtím, než spustíme provoz tohoto domu. Ale nezaznělo tu nic ohledně každodenních provozních nákladů. Myslím, že si zasloužíme tuto informaci, když paní Holmajer po nás chce, abychom jenom zvá, schválili eh, převod, tak já nesouhlasím, abych se rozhodovalo tímto způsobem. Nevidím žádné zdůvodnění takového výdeje, i kdyby to bylo z úspor. Myslím, že historii najdeme v knihách. A mnoho muzeí v Evropě de facto pokrývá historii Evropy, čili proč potřebujeme takovýto dům evropské historie? Já si dokonce myslím, že takový výdaj v době krize je, je urážkou, může být urážkou evropských občanů, když nyní eh, prožívají krizi a musí čelit velkým, eh, k velkému krácení rozpočtu ve vlastních zemích. A to, že by Evropský parlament protlačil takovýto program bez jasného schválení rady a komise, to, i to mi přijde zvláštní, to přece by mělo být základní východisko. naše skupina samozřejmě nebude, neschválí tento převod ani žádné podobné náklady, které by byly spojeny s tímto domem evropských dějin. Děkuji. Merci. Poslední řečník. Ja, vielen Dank. Ähm, also... Děkuji, pane předsedo. Takže e, zapojení komise a rady hned od začátku, no o tom si upřímně řečeno žádné iluze nedělám. Všichni víme, jak to vypadá, když chceme dosáhnout nějakého kompromisu s radou a komisí. Ale já bych chtěla poprosit o toto. E, to váhání o tom celém projektu souvisí s tím, že sedíme na rozpočtovém výboru. Nejde o ten koncept. Faktem je, že dnes tady na tom výboru musíme vědět, co to vlastně schvalujeme. To znamená každoroční provozní náklady. V podstatě zatím jsme viděli náklady na technologické vybavení, to je nějakých 7,29 milionů euro, dobrá, ale pokud jde třeba o personál, tam nevíme vůbec nic tam určitě budou nějaké pracovní pozice, nějaká pracovní místa, ale nevíme, jaké na ně budou náklady. E, protože pak by se dalo diskutovat o dalších alternativách. Takže až budeme mít jasný obrázek, bude to pro nás, pro ty rozpočtové úředníky, kteří nechceme diskutovat o konceptu, ale o penězích, bude to pro nás jednodušší schválit tento projekt. Eh, drazí kolegové, Konstatujeme, že diskuse je velice živá, je zde mnoho dotazů. Bohužel já musím tuto diskuzi uzavřít k tomuto bodu, protože musíme hlasovat a my nemůžeme se tomuto hlasování vyhnout, vzhledem k tomu, že eh, rozpočtový výbor musí být připraven pro eh, rozhodnutí, která by měla učinit příští týden. Nicméně Připomínám různým řečníkům, že parlament na své plenárce a rozpočtový výbor speciálně vlastně od začátku tento projekt eh, podporovali. A všechny eh, vlastně frakce to podpořily. Takže ten princip eh, domu evropské historie, evropských dějin vlastně vyšel z komise a měl být financován z parlamentu. A o tom bylo již rozhodnuto. Nyní my jako rozpočtový výbor eh, postupně eh, bychom měli rozhodnout na dvou úrovních. Eh, to rozhodnutí, které je nejbližší, tak to se bude týkat uvolnění rezervy na 2,5 milionu eur, což by byla tedy rezerva. A tato rezerva tam tedy budeme mít ještě rezervu, že chceme vidět, jak se bude ten to dům zařizovat a jak to bude postupovat. A dále na základě zprávy našeho kolegy Fernandeže musíme upřesnit ve vztahu s Byrem, jakou částku budeme přidělovat v rámci rozpočtu na rok 2012. A to výhledy, předpoklady a potom na úrovni rozpočtu. Takže já nyní našemu zpravodaji kladu tuto otázku, pokud jsem pochopil dobře eh, to, co řekl zpravodaj a eh, viděl jsem, že i některé frakce, například socialisté, chtějí, nežli budou hlasovat eh, upřesnění, nežli odhlasují ten převod, tak pokud náš pravodaj si myslí, že potřebuje ještě další upřesnění, nežli eh, předloží tedy k hlasování tento převod, tak já navrhuji následující. My bychom měli odložit toto hlasování. Vidím, že nikdo vlastně se nestaví proti eh, tomu převodu, ale někteří chtějí více informací, nežli eh, tomu dají souhlas. Takže navrhuji, abychom odsunuli toto hlasování na další schůzi, která se bude odehrávat 15. března. A naše, eh, za prvé, naše skupina, nebo za prvé náš zpravodaj bude kontaktovat eh, tu skupinu a pan Fernandez a paní Volmajer, kteří se tímto zabývají, se musí eh, setkat tedy s s tím týmem, který se tímto zabývá a potřebujeme eh, jednotnou odpověď pro převod, protože naši přátelé zde vznesli mnoho různých dotazů, které se týkaly eh, dlouhodobých termínů, například eh, co bude tam budova stát a tak dále. Čili někteří členové potřebují některé odpovědi, aby mohli odsouhlasit ten převod. Čili já navrhuji, aby tato malá skupina tří zástupců z rozpočtového výboru hned po naší skupině kontaktovala eh, tu skupinu, která se zabývá tím ustanovením Domu evropských dějin. A tak příští týden, nebo vlastně spíš na příští schůzi toho 15. března, bychom mohli eh, tento převod eh, odhlasovat. A potom budeme moci i opřesnit rozpočet na rok 2012. Pane předsedo, jen jedna technická věc. Bude ještě eh, komplexní eh, oznámení se všemi podrobnostmi o stavbě a všem ostatním. To bude ještě nad rámec toho převodu, to znamená, eh, ten, ten projekt není závislý zcela na tom transferu. Oui, oui, bien sûr. Jistě, jistě. Ano, na tom se shodneme. Helgo, toto řešení ti vyhovuje? Děkuji, pane předsedo. Toto řešení je dobré, protože teď už konec konců nemáme vůbec žádný, žádný čas, ale eh, tento návrh na odložení je, myslím, dobrý. Mezitím se pokusíme vyjasnit všechny otázky a budeme to řešit na konci března. Dobře, takže vidíte, jaké naše rozpoložení, jelikož já musím teď ukončit tuto diskuzi, je to taková choulostivá situace, já musím tu diskuzi utnout, pokud ji utnu, tak e, vy nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Není to úplně fair play, ale na druhou stranu vidíte, že je možná důležité, aby došlo k politické schodě a k podpoře rozpočtového výboru. My všichni e, víte, že my máme povinnost, aby ten výsledek byl odpovídající, takže Některé otázky musí být rychle vyjasněny. Určitě ve 14 dnech se nám to podaří dořešit a potom my s panem Fernandežem uvidíme, jak byro a e, e, jak bychom mohli vyčlenit ty nezbytné dotace a to, co bude sloužit pro rok 2012. Takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli a budeme se tomu věnovat na další plenárním zasedání. A nyní bychom přešli k hlasování. A já vám navrhuji, abychom začali hlasováním, eh, ke kterému bodu? Eh, bodu 15. na programu dne. Je to zpráva našeho kolegy Fernandeše. Už jsme o tomto bodu diskutovali minule. Všichni máte eh, váš hlasovací lístek, takže to je dobré, takže ověřte, že tady není ani příliš mnoho z EPP, ani ze zelených, protože v tomto výběru eh, jich tolik nepracuje, takže to je jenom proto, abych viděl, jestli mám právo přistoupit k hlasování. Takže dobře. Pozměňovací návrh číslo jedna. Čítko G. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Přijato jednohlasně. Eh, dvojka, pan Vougan, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Nezdržel nikdo. Přijato. Trojka, pan Alvaro. Kdo je pro? A musíme to spočítat, takže zvedněte paže. Kdo je proti? Vy jste, vy jste proti, paní? Ano. Proti, dobře. Takže, takže váš hlas eh, rozhodl. To je jenom poznámka. Ne, já zdravím vaši politickou odvahu. Čtvrtý pozměňovací návrh, pan Eles, kdo je pro? Musíme zase počítat. Máte karty, mohli bychom hlasovat eh, pomocí přístroje? Tak teďka čtyřku budeme počítat a potom už budeme hlasovat pomocí kart. Bon, alors. Takže zvedněte paži, ti, kdo jsou pro tento navrhovací eh, pozměňovací návrh číslo čtyři. 17. Kdo je proti? Osmnáct. Takže Inge rozhodla. Takže Nepřijato. Pozměňovací návrh číslo 5 pana Vogana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestý návrh pana Vogana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedmý pozměňovací návrh pan Alvaro. Kdo je pro? Mnoho, kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Jeden. Přijato eh, osmé. Pozměňovací návrh je ústní. Pane předsedo, chápu, že musíme pracovat rychle, ale eh, když přišel volební seznam, tak, jsme, tak jsem byl zrovna v Kodani, takže jsem zatím o tomto nemohl eh, rozhodnout. Jde o e, pozměňovací návrh 3, pokud jde principy dobré zprávy podle článku 27 finance. E, tam jde o to, že se nepočítá e, zodpovědnost. To si myslím, že je v podstatě jasné, protože formálně zodpovědnost v článku 27 není. Takže eh, tam bychom chtěli konkretizaci v duchu zodpovědnosti, pokud by to, pokud by to nebyl eh, problém pro ostatní frakci. Eh, chápu, když se dívám na ústně zpravodaje, že je pro, toto ústní, pro tento ústní návrh, ano. Takže hlasujeme o tom, kdo je pro, kdo je proti, Nikdo, kdo se zdržel, nikdo. Přijato jednohlasně. Pozměňovací návrh číslo 9, pan Vogen a Ferm. Ten zpravodajec necení. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Levice je zde v menšině. Desát, Pátý pozměňovací návrh, to je stejná situace, kdo je pro, kdo je proti. Mnoho lidí, kdo se zdržel, nikdo. To víceméně stejnou většinou odmítnuto. Pozměňovací návrh číslo jedna pana Alvára. Také tento návrh pan zpravodaj příliš necení. Kdo je pro? Takže budeme elektronicky hlasovat. Takže otevírám hlasování. Takže eh, já hlasuji. A vy nemáte kartu a vy jste proti. Vy jste pro. Aha, dobře. Takže uzavírám hlasování. 18 pro plus Heider, čili 19, přijato. Upozněvací návrh číslo číslo 12. Ano, hlasovali jsme o 11, takže nyní 12. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti. Nepřijato třináctka. John Els. kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel, nikdo, jedno, značně přijato, bravo. Čtvrtý pozměňovací, čtrnáctý pozměňovací návrh, kdo je pro, mnoho, kdo je proti, Navarro. Aha, ještě někdo jiný? Ano, to je demokracie. Kdo se zdržel? Přijato. 15. odpadá, 16. pozměňovací návrh pana Abada a Riketa. Kdo je pro? Kdo je proti? Helgo, vy jste proti? Ano, dobře, kdo se zdržel? Takže přijato. 17. který eh, je ve shodě s šestnáctkou, kde pro? Děkuji. Kdo je proti? Jo, se zdržel? Přijato jednoznačně. Máme opět jeden ústní pozměňovací návrh, a to je osmnáctka. Je tam se přidává slovo redeployment and training. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel, přijato jednoznačně. A nyní Máme kompromisní pozměňovací eh, návrh pana zpravodaje. Pana, pan Bogn bych k tomu rád něco dodal, ne? Vážení kolegové, vy jste dostali kompromisní návrh předložený zpravodajem, ale po diskusích jsme se shodli na novém kompromisu A, který byl eh, kolegům rozdán. Eh, je docela dlouhý, tak to nebudu, nebudu číst, doufám, že to kolegové mají, ale eh, doufám, že to kolegové přijmou jako nový kompromis A. Dobře, děkuji. Někdo jiný? Pan Baru? Děkuji Děkuji, pane předsedo, a budu mluvit anglicky. Děkujeme za tu konkretizaci a nový, nové znění tohoto kompromisního návrhu, ale myslím si, že toto ukazuje, že bychom měli o těch tématech mluvit. Já stále nechápu, proč Eh, ty dvě hlavní skupiny tento návrh podporovaly, ale teď, když se má vytvořit další kancelářský prostor, eh, v podstatě, když máme víc asistentů, potřebujeme víc kanceláří, tak najednou se to vidí kriticky. Eh, já to nechápu z hlediska konzistence ale tento pozměňovací návrh, ten kompromis trošičku zjemňuje, takže myslím si, že i má skupina bude souhlasit. Děkuji. Dobře, to je vysvětlení k hlasování. Je to hlas pozitivní, takže kompromisní návrh, kde pro? Prakticky všichni, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže přijato. Takže devatenáctka odpadá. Dvacítka, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel, jeden člověk, takže přijato. Kompromisní uh, návrh B a C, eh, o, o těch můžeme hlasovat najednou, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, dobře přijato. 21, 23, 25, 28 odpadají. Můžeme přejít 22, pozměňovací návrh Helgi Tripel, kdo je pro, Zpravoda je pro, kdo proti, je nikdo, kdo se zdržel, přijato. Výborně, Helgo. Takže 24, pan Alvaro, pan zpravoda je pro, kdo je pro, kdo je proti, paní Andresen a, eh, a vy, ano. Tři proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Kompromisní návrh D, zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Nikdo. Jeden. Přijato. 26 a 27 jsou tím pokryty. 29. pozměňovací návrh Vladimíry Vaňky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato jednoznačně. Výborně, Vladimíre. 30 pana Vogna, ten je stažen. 31 a Vladimíra, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Tři proti. Kdo se zdržel? Dva. Přijato 32, opět Vladimír, pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? čtyři, Kdo se zdržel? Nikdo? Přijato. Většinou hlasů. 33. To je oddělené hlasování. První část eh, je proti. Kdo je pro? Hmm, téměř nikdo. Kdo je proti? Většina. Takže první eh, část eh, je odpadá jeden pozmě, ústní pozměňovací návrh, prosím, ta první část už je pryč, ale ta druhá část. E, žádali bychom od generálního sekretáře, aby eh, tuto zprávu předložil do 30. června 2011. Co si o tom myslí zpravodaj? Eh, je to třeba doplnit o tu druhou část. Zpravodaj je pro, kdo je pro takto ústně doplněný pozměňovací návrh. Kdo je pro, děkuji. Kdo je proti, děkuji. Kdo se zdržel? Takže přijímáme tu druhou část, která je takto tím orálním návrhem doplněna. 34 odpadá, 35 eh, neodpadá, ale zpravodaji se nelíbí, kdo je pro 35. Portáž a paní Andersen. No, to je dobrá aliance. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Takže zamítnuto 36. Zpravodaj je pro, kdo je pro také, děkuji, proti, zdržel se, přijato. 37, zpravodajec podporuje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel, kdo se zdržel, přijato. 38, pan Alvaro, zpravodaj je proti, kdo je pro, Hm, několik jich je, kdo je proti, většina. Kdo se zdržel? Nepřijato 39, Vladimír, kdo je pro? spravodaj podporuje tento návrh, kdo je proti? No, liberálové, mm-hmm, dobře, ale jsou zde v menšině, takže Vladimír vyhrál. Přijato 40, pana Alvara, pan zpravodaj podporuje což je dobré, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato výborně, pan Alvaro. 41. Zde máme ústní eh, pozměňovací návrh, který eh, obměňuje titulek Parliamentary Budget Office a to se stává European Added Value Assessment Unit. Ano, to je lepší. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato jednohlasně. 42. Pan de Urquiza. To je Španěl? Ne. Pan, promiňte, to jste vy. Aha, to jste vy, promiňte, nevěděl jsem. Takže paní de Urquiza. Bohužel zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Bohužel většina odmítla, je mi to líto paní, takže 43, tady to naopak zpravodaj podporuje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže přijato 44, zase zpravodaj je proti, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Přijato. E, ne, jste se zmínil. Není přijat, je odmítnutý ten 44. 45. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? E, kdo je proti? téměř všichni ostatní, kromě socialistů, takže odmítnuto 46, to je stejná situace, zase tady zpravodaj je proti. Je vlastně pro, kdo je proti, takže nepřijato. Tento článek 46 není přijat. A nakonec máme poslední pozměňovací návrh paní De Urkice a tady také se zpravodaj staví proti. Kdo je pro? E, a kdo je proti? Dobře, přijato. Takže nyní budeme hlasovat elektronicky pro paní De Urkizu. Hmm. Takže otevírám hlasování. Hlasujte. Končím hlasování. 16 pro, 19 proti, odmítnuto. Pan zpravodaj k tomu chce něco říci. Já bych rád udělal technickou poznámku. Myslím si, že to musím udělat pro 23. protože tam se nejedná o 586 milionů eur, ale 549,6 eur. To je technická poznámka. No, to jde jenom o nějakou desítku milionů eur, no to je opravdu jenom taková malá technická poznámka. Dobře, nikdo se eh, této technické poznámce nebrání, takže Budeme hlasovat elektronicky o celkové podobě tohoto <clears throat> bodu, takže otevírám hlasování. Hlasujte, všichni hlasovali, zavírám hlasování. Končím. 34 pro, jeden proti, jeden se zdržel, takže gratuluji našemu zpravodaji. Opravdu dobrá práce. A nyní a bod 16. K bodu 16. 16 a 17. Zde jsme si mysleli, že budeme hlasovat, ale dám slovo zpravodaj Doni, který nám vysvětlí, proč my teď nebudeme o nich hlasovat. Kolegové, kolegyně. Jde, jde o fond eh, Solidarity, o kterém jsme debatovali posledně. Jde o uvolnění prostředků z evropského rozpočtu ve prospěch některých členských států, které byly postiženy loňskými povodněmi. A O mé zprávě se dnes nemá hlasovat, myslím, že vám dlužím vysvětlení. Byli jsme informováni, že některé členské státy nejsou ochotny podpořit návrh komise, kde jde o zvýšení příspěvku a odpor členských států je tak značný, že jsem rád, že s námi je maďarské předsednictví, protože oni se snaží najít nějaký kompromis v radě, aby se eh, tato patová situace vyřešila. A samotné uvolnění prostředků z Fondu Solidarity nejsou spochybňovány. Ale z technických důvodů je těžké ty prostředky nějakým způsobem najít. A až dosud zatím jsme nebyli informováni o tom, jak se k tomu staví Koreper, což budeme vidět příští týden. Ale pokud je mi známo, tak maďarské předsednictví s Evropskou komisí se snaží nalézt nějaká dodatečná řešení, která nám ale ještě nebyla představena. Takže v zásadě v tuto chvíli není o čem hlasovat. Nevím, jestli se domníváte, že zda je moudré, abychom se obrátili na radu a zeptali jsme se jich, v jakém jsou stádiu, nebo se zeptat komise, abychom nalezli účinné konstruktivní řešení tohoto problému uvolnění prostředků. Děkuji, paní zpravodajko, ale já zde navrhuji, vy jste to velice dobře vysvětlila, ten politický problém, a jak to napsal jeden novinář dnes ráno, to není eh, to je jenom první šarvátka, jedna z těch prvních, které musíme očekávat kolem rozpočtu, protože rada eh, už v loni zaujala jisté stanovisko k těmto eh, financováním. Eh, můžeme tento bod projednávat 31. března, až budeme mít trialog. A takže já navrhuji, abychom tuto diskuzi posunuli na ten trialog a my tam uvidíme, eh, jaké stanovisko potom rozpočtový výbor k tomuto zaujme. Takže další bod, tohle ty body by tedy byly vyřízené. To je také vlastně, se to týká té zprávy pana BGho. Budeme hlasovat k bodu 18, což je protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a komorský a partnerství s komorským svazem. Eh, hlasuje se a vlastně tady eh, se po nás chce, abychom hlasovali pro, pro eh, tuto dohodu o partnerství mezi ES a Komorským svazem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, paní Andrasen je proti, kdo se zdržel, nikdo. Takže, takže partnerství a dohoda s Komorským svazem je odsouhlasena, takže nyní přejdeme k následujícímu bodu a to je eh, opět eh, žádosti o převod prostředků. Eh, Dáme zase slovo paní Sidonii, ta zřejmě byla trochu frustrovaná, ale nyní bych chtěla, abych mohla zvolit tomuto převodu. To je převod, který je velice významný protože se týká velkých značných prostředků. A posledně jsme hovořili o tom, že souvisí s soukromou společností, sesterskou společností a bylo rozhodnuto, že jí mají být vyplaceny ty prostředky. Já jsem se na to podívala do hloubky, probrala jsem to a komise se rozhodla se proti tomuto výroku soudu odvolat. A stručně řečeno se jedná o vleklý konflikt ohledně vlastnictví určité aplikace, určitého softwaru a nějakých změn v tomto softwaru. Komise zatím ten rozporuje výrok soudního dvora říká, že interpretuje situaci odlišně, proto se odvolávají proti tomu rozsudku. Ale komise musí přesto zaplatit. Protože v té původní, v tom původním sporu u soudu prohráli. Někdo z překladového oddělení by nám mohl dát další informace. Nicméně z mé perspektivy tento eh, konflikt mezi stranem a mezi komisí není úplně jasný. Protože nikdy nebyly písemně předloženy ty pochybnosti, které s tím případem souvisejí a když eh, byla dána, eh, když byl tender na určitá řešení, řešení bylo poskytnuto pozdě, tak Evropská komise říká, že učinila vše, co měla a že nechyběl due diligence a, a všem soud nezdílel argumenty komise a přiklonil se na stranu toho eh, podniku škodného, nebo který se považuje za škodný, ta kompenzace není tak vysoká, jako, eh, jak měla původně být, ale je to přes, přesto značná část, eh, částka. A jak říkám, je tu tedy odvolací proces, který stále je v běhu a definitivní výsledek padne teprve v budoucnu. Komise říká, že bude soud možná s komisí eh, souhlasit, že ji dá za pravdu, ale na to si musíme počkat. Zatím eh, doporučuji, abychom hlasovali pro převod těchto prostředků a pochopitelně, že mi nezbývá než vyjádřit politování na touto situací. Ovšem, zdá se, že obě strany měly své důvody domnívat se, že postupovali správně. Je to ovšem zatím, jde to na úkor Evropské komise. A ještě jedna věc, o které jsem s nimi, s komisí mluvila, oni mě přesvědčili, že změnili podmínky, smluvní podmínky s novými, v nových smlouvách, což je něco, co nelze měnit ovšem zpětně, ale nové smlouvy už budou jiné. Tak či onak doporučuji přijetí tohoto převodu. Portáž. Děkuji, pan Portáž. Era só para fazer uma, uma pergunta, eh, porque não percebi bem. Se a comissão eh, ainda... Jenom otázka, Něče, něco, něčemu jsem neporozuměl. Pokud komise ještě stále je v tom řízení, v tom procesu, proč je to teda potřeba teď zaplatit? Eh, on demande peut-être au représentant de la commission de répondre. Komise odpoví? Sidoně, vy odpovíte? Ano, jistě, mě to také zajímalo. Ale rozsudek nemá odkladný účinek. To znamená, že ty prostředky je potřeba e, zaplatit. Bezprostředně, okamžitě, No a v případě, že by pak eh, odvolání dopadlo jinak, tak se to může vrátit. Dobře, takže náš zpravodaj eh, navrhuje, abychom podpořili tento převod, kdo je pro, kdo je proti. Jeden proti, kdo se zdržel, nikdo. Takže přenos, převod je přijat. Odsouhlasen. Takže jenom pro vaši informaci, bude se pak hlasovat 15. března, nebudeme o tom eh, hovořit dnes, takže můžeme přejít na další převody, které se týkají Helgy. Eh, my jsme diskutovali před chvílí o převodu na eh, vnější činnosti. Te ostatní převody se týkají čeho, Helgo? Děkuji. Začneme eh, auditorským soudním dvorem. Eh, generální sekretář eh, provedl revizi dodávání bezpečnostních služeb a došel k závěru, že nejúčinnější a nákladově nejúspornější způsob je Eh, zaplnění těchto služeb eh, vlastními zdroji. Tím pádem zrušil smlouvu s poskytovatelem smlouvy a najímá malý počet eh, smluvních pracovníků. V rámci plnění cílů se očekává, že toto povede k úsporám větším než 100 000 euro za rok. Bezpečnostní služby jsou momentálně placeny z rozpočtové položky 2026 bezpečnost a sledování budov do března 2011 kdy eh, většina nákladů přejde na položku 1400, konkrétně pod položka 1406 eh, smluvní pracovníci. Je tedy potřeba převést náležitou částku 320 tisíc euro z položky 2026 na položku 1400. Doporučuji tento převod schválit. Děkuji. Nikdo se nehlásí o slovo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže převod je přijat. Následující, Helgo. Děkuji. Další je ochránce veřejných práv. Tam se žádá o převod jednoho dočasného místa AD5 na místo trvalé. E, argumentace je, že se tím sníží volatilita personálu ve velice konkurenčním prostředí e, právníků s jazykovými dovednostmi. Z minulých zkušeností víme, že lidé s takovýmto profilem se jen velice těžko udrží na dočasných místech. Já jsem měla v loni možnost promluvit si s těmi osobami, kterých se to týká. Myslím si, že tento požadavek je oprávněný a tím pádem eh, doporučuji tento převod schválit. Ano, to je změna kategorie. Tady se nejedná o navýšení nákladů. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Helgo? Děkuji. Další požadavek na převod parlament se 1.30 o uvolnění z rezervy. Důvodem pro tento návrh je žádost o uvolnění 740 026 euro eh, souvisejících s titulem číslo 1 osoby pracující s institucemi z kapitoly 101 a týká se to 30 pracovních míst a kvantita je 724 tisíc euro. Bylo o to žádáno během rozpočtových procedur v loňském roce. Parlament žádá o více informací co do využití těchto míst. Eh, potřebné informace byly dodány, ale pouze před velmi nedávnou dobou. Proto bych řekla, že je ještě potřeba určitá doba na zpracování těchto informací. Obdrželi jsme je hodně pozdě a tím pádem si myslím, eh, bychom měli toto odložit a rozhodnout o tom později. Paní zpravoda, jako já jsem k vašim službám, když eh, nemáme informace, tak uděláme to, co jsme udělali v případě Domu Evropských dějin. My odložíme toto hlasování, máme na to ještě čas. Takže zůstává ještě jeden, jedno hlasování. Dobrá, děkuji. Tady to je, jsou bonusy pro asistenty. Důvodem tohoto je důvod, důvodem tohoto je eh, uvolnění více než 13 milionů euro v souvislosti s položkou 4220 na základě podání požadavku na informace ohledně e, bonusu pro asistenty. Jedná se o druhé kolo zvyšování bonusu pro asistenty. E, je to 1500 euro za poslance za měsíc. K tomu bych chtěla říct toto. Není to poprvé, co o tomto mluvíme. Je to velice komplikované téma. Všichni víte, že v prvním kole jsem argumentovala eh, tím, že toto je náležité, protože v souvislosti s Lisabonem vznikly nové kompetence a nové zatížení, ale nyní chci říct toto. Jak víte, vždy jsem váhala a nebyla jsem pro toto druhé kolo. Dnes už máme konkrétní čísla. Mluví se pouze o 70 nových pozicích a tím pádem můžeme opět výrazně váhat, zda je toto zapotřebí. A tím se vracíme k debatě, která už tu probíhala, to znamená ten dům evropských dějin. Naprosto upřímně řečeno, pokud existují opravdu dobré důvody pro schválení konceptu Evropského domu dějin a na druhou stranu, když musíme uh, Eh, dokazovat, že musíme spořit, tak si myslím, že z mého naprosto osobního hlediska, ale to sdílí má skupina, by se dalo dosáhnout kombinace úspor zde, tak, aby bylo eh, jasné, že eh, chceme vytvořit paritu pro dům evropských dějin. Nebo budeme muset najít jiné úspory a to je potom samozřejmě otázka eh, i k té budoucí debatě, která bude probíhat na konci března. Pokud totiž máme mluvit o konsolidaci rozpočtu a máme zohledňovat eh, dopis pana Levandovského, musíme najít velice dobrou rovnováhu v rámci rozpočtu. A proto si myslím, že eh, toto, dělat toto dnes není nejlépe načasováno. Myslím si, že bychom to mohli skombinovat s debatou o všeobecné situaci. Moje doporučení je odložit a diskutovat to později. Děkuji. Ehm, více lidí žádá o slovo. Eh, pochopil jsem, Helga prosí o tom, abychom tedy to rozhodnutí odložili, takže možná bychom mohli odložit i tu diskuzi, protože nemáme na ní mnoho času. Takže eh, ne, musím dát slovo těm, kteří o něj požádali. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víte, je toto velice kontroverzní téma. Pan Alvaro eh, toto téma už nastínil při vysvětlování hlasování u toho minulého hlasování. Já bych chtěl jenom dodat toto všechny příspěvky na asistenty se nemusí využívat pouze na najímání nových asistentů zde v Bruselu. Lze to využít na další věci, na zlepšení podmínek pro asistenty, na najímání asistentů jinde. Nám eh, by připadalo správné, aby bylo jasné, objasnit to propojení mezi tímto mezi tímto příspěvkem a no, tou novou budovou. Moje skupina podporuje uvolnění těch 1500 eur Faktem je, že nejednohlasně. Ale mělo by být velice jasno, zda tu, tento převod chceme povolit nebo ne. Tím samozřejmě nezaujímáme žádné stanovisko k té nové budově. I tak e, máme určité výhrady vůči na, e, co do našeho stanoviska. Ale moje skupina tento převod podporuje. Et donc, et to, Takže jste proto, abychom hlasovali hned? Dobře por mim, estaria de acordo em diferir a votação e em diferir a discussão. A, no, já souhlasím s odkladem hlasování a s diskuzí. Nehovoříme o tom poprvé. Myslím, že celá tato diskuze o o e, příspěvcích na sekretariáty e, byla špatně položena již od samého začátku, protože zde byl návrh, že dáme 1500 eur na jeden rok a 1500 na druhý rok a tím pádem my ale nemůžeme dosáhnout cílů, které jsme si stanovili, protože s 1500 eury e, nemůžeme přijmout žádný specializovaný personál. Nechápu, Proč kolegové, kteří eh, tak zastávají eh, politiku šetření, tady najednou říkají, že sice chápou ten problém, že se musí šetřit v Evropském parlamentu a v Evropském společenství, vzhledem k tomu, že existuje i velké stahování vnitrostátních eh, rozpočtu, ale potom mění názor, když se jedná o příděly peněz jejich vlastním sekretariátům. To bych rád vyjasnil. Nevím, jestli se může přeložit to, co teďka eh, chci říkat. U nás se říká, že, že dobrá eh, charita má začínat od sebe. No, ale v Portugalsku my říkáme že kdo eh, rozdává, tak si vždycky přisoudí tu nejlepší část. No, děkuji. Pane předsedo, ano. Děkuji. Tyto částky nejsou pro ty, kteří si chtějí přivlastnit tu nejlepší eh, část těch financí, to je vlastně pro asistenty, pro eh, ty, kteří nám mají pomáhat při dosažení našich cílů. Nezapomeňme na to, že to je kompromis k tomu závazku, který my jsme již na sebe vzali. To je, že fondy by byly rozdělovány na, dvě, eh, na dva díly. Ta, ten první, to jsme se shodli na tom, že eh, těch druhých 1500 eur by mělo potom přijít s tím druhým přídělem financí. Nemá smysl, abychom odsouhlasili první díl na základě těch informací, které jsme měli a které byly zcela jasné a které odpovídaly i všem otázkám, které jsme vznesli. A teď při tom druhém dílu bychom najednou řekli, ne, my hned odsouhlasíme tento druhý příděl financí. Vždyť o tomto jsme již mnohokrát diskutovali a já e, nechápu, nevím, proč bychom měli odkládat to hlasování. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Naše skupina konzistentně je proti této druhé části příspěvku na asistenty a my podporujeme e, zpravodajku. Já si myslím, e, že to pan Portas řekl velice hezky, my to podporovat nebudeme. Děkuji. Inge Gressler? Já bych chtěla upozornit také i na to, že u těchto výdajů máme příležit, krásnou příležitost toto neprosadit, ale nevzdávat se. Kolegové samozřejmě, někteří, co tu sedí, mají spoustu práce a měli bychom jim dát příležitost pracovat tak, aby pracovali efektivně. To znamená, například moji lidé za ty peníze stojí. Takže já bych eh, nechtěla jenom, aby se tady řešily věci, které jsou populistické. Na to si myslím, že toto není správné místo. Já chci jenom říct to, že já mám spoustu politické práce a spoustu řídící práce a nezvládnu ji, pokud nebudu mít více personálu ve vlastní kanceláři, protože každou zprávu píšu sama anglicky nebo francouzsky a už jenom proto chci říct, že někdo, kdo toto nepokra- ne- nepotřebuje, no tak to ne- nemusí dostat. Faktem je, že ne všechny tyto peníze se využívají, ale dají se využít eh, eh, jinde, například v Lucemburku nebo v jiných budovách parlamentu. Já bych nechtěla, abychom vytvářeli iluzi, že by se ty peníze utopily někde v členských státech a musíme o tom diskutovat. Někde to tak zkrátka fungovat může. A Eh, jde i o činnosti v komisi a v radě, dokud se tam budou tolerovat věci, které my bychom my vůbec netolerovali, tak eh, je to samozřejmě složité a zpětně cokoliv rušit je hrozně těžké. Musíme se zaměřovat na věci, které stojí hodně peněz na celou řadu lety do budoucnosti. Je důležité změnit přístup institucí k těmto záležitostem, protože vy, vynakládáme miliony eur na desítky let do budoucnosti. A samozřejmě, když to řekneme takto, tak si lidé uvědomí, že je to vážná věc. A já si myslím, že kdybychom začali škrtat na tomto místě, je to špatně. Neměli bychom si škrtat věci, které opravdu potřebujeme. Bez těch peněz prostě tu práci nezvládneme. Promiňte, že jsem vám do toho takto vstoupila. Tak eh, ta stanoviska jsou jasná, nebudeme eh, se utápět v diskuzi. Poslední příspěvek. Eh, co do obsahu, já myslím, už bylo naprosto všechno řečeno. Já mám ještě dvě věci, na které bych chtěl upozornit. Jednak, jedno z prvních hlasování, na kterých jsem se zde účastnil, zde byl, bylo zakoupení respektive uvolnění první části tohoto, tohoto bonusu. A teď je otázka, e, v kolika budovách máme mít asistenty, že ano. Za druhé, na tomto výboru e, se často mluví o tom, zda si nelze například najímat kancelářské prostory. Za další, když už máme e, třetího asistenta, to už tady říkám také několikrát, tak už jde o otázku základních kompetencí eh, v rámci legislativního procesu. Tam už se to musí začít hodně dobře plánovat. A poprosil bych kolegy, aby byli o něco upřímnější a aby byli o něco uvědomělejší, protože my zastupujeme legislativně 500 eh, milionů lidí ve 27 členských státech. A Komise a rada má samozřejmě také svůj administrativní aparát a e, když teď dostaneme dalších 1500 euro na třetího asistenta, je to samozřejmě správně, pokud ho potřebujeme, ale pokud ty peníze nepotřebujeme, můžeme ty peníze použít jinde. Nějak, jak nám, nějak aby nám to ulehčilo práci. A samozřejmě pokud chceme, aby zde i nadále e, probíhal legislativní proces, neměli bychom se omezovat pouze na vlastní možnosti, na vlastní zájmy. Uzavírám toto kolečko a e, chci se zeptat, e, zdá se mi, že velká většina chce hlasovat zde všichni, ale s tím nesouvisí, takže já předkládám hlasování toto tento převod. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Čili je to jasné hlasování, ten výsledek je jasný. Čili takto jsme rozhodli, přijato. Takže začí, máme už jenom pár eh, minut a máme spoustu bodů ještě. Moniko, potřebujete hovořit o vašem bodu dnes, nebo eh, můžeme hovořit o tom příště? To je dvacítka. Eh, Sofia, chcete o tom hovořit teď, nebo můžeme tento bod přesunout na příští schůzi? Můžeme přesunout, dobře. Ne, nemůžeme přesunout, dobře. Tak jenom dvě věty. Já můžu pracovat nějak, eh, pardon, já můžu mluvit klidně 15 minut, ale stihnu to i za dvě minuty, protože spoustu toho už známe z loňského roku. Jde v podstatě o informační kancelář v Sofii, tam to jde velice rychle. Eh, našli jsme tam určité budovy které ovšem nelze získat, budeme kupovat tedy úplně jiné. E, tam je výhoda v tom, že e, trh s budovami v Bulharsku poněkud zeslábl, což znamená, že náklady budou nižší. E, předtím to bylo 13 milionů, teď už je to jenom 9 milionů, včetně zařízení. Budeme mít přes 2000 čtverečních metrů plochy, parkovací místa, komise zaplatí 60% celkových nákladů, to se řešilo v loni a e, doporučovala bych toto schválit, protože peníze je potřeba utratit teď do konce března. Děkuji. Takže náš zpravodaj e, navrhuje, abychom se na tomto shodli, abychom to odsouhlasili, takže dobře, eh, dáme na eh, podnět našeho zpravodaje. A nám zbývají nyní dva náměty, nejdřív Barbara, kterou zdravím. Ta bude mít pět minut, aby nám něco řekla k botu, bodu 6 a 8, což je uh, uvolnění prostředků pro Českou republiku a pak pro Polsko. Hm, děkuji. Děkuji, pane předsedající, Já bych vám ráda prezentovala eh, uvolnění z prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci na rok 2011. Eh, to jsou fondy ze dvou států, České republiky a eh, Jedná se hlavně o lidi, kteří byli propuštěni z podniku Unilever a potom se jedná o Polsko a tam se jedná o podkarpatskou oblast. Pokud se jedná o ten požadavek z České republiky, eh, tam eh, po nás chtějí podporu pro 630 eh, pracovníků, kteří pracovali v drobném v maloobchodu v středočeském kraji. Žádají 323 tisíc eur. Polsko naopak, tam došlo k výpovědím na pro 590 pracovníků, kteří pocházejí ze tří eh, stavebních podniků, podniků, které vytváří stavební, eh, vyrábí stavební stroje a žádají 453 tisíc eur. Jak eh, jsem řekla, tak na základě doporučení tohoto výboru Evropská komise řekla, že 50 milionů eur bude tu a to bude přiděleno na tuto položku. Je to tedy znak eh, důvěry, kterou komise vkládá do tohoto fondu. V těchto dnech, včera tedy tady byla schůzka v parlamentu a všichni se snažíme eh, podpořit budoucnost eh, a důležitost tohoto fondu do příštích let, možná v budoucnosti bude možné zorganizovat diskuzi i v rámci tohoto výboru, protože já bych chtěla přitáhnout pozornost vašeho výboru k tomuto fondu. Doufám, že to nebylo příliš rychle. Děkuji. Ne, bylo to úplně dokonalé. Takže až budeme mít víc času, tak uh, můžeme se tímto více uh, zabývat, protože určitě se setkáme s radou ministrů, proto abychom eh, mohli nějakým způsobem oživit tento fond na přizpůsobení se globalizaci, abychom eh, mohli diskutovat o těch prostředcích, přesně tak, jak jsme o tom diskutovali při příležitosti Fondu Solidarity. To je diskuze, kterou jsme již měli. Já jsem ještě zapomněla říci, že eh, hlasování v rozpočtovém výboru. K tomu to bude 16. března, zatímco na plenární schůze by se mělo eh, při, eh, přijmout rozhodnutí na začátku dubna. Nevím, kdy vyprší lhůta pro předkládání poznávajících návrhů. Doufám, že nicméně tady nebudou, pokud kdyby něco ale někdo předložil, tak to vítáme. Děkuji. Takže Lhůta eh, na předkládání eh, pozměňovacích návrhů je 4. Eh, března do 10 hodin dopoledne. Nemáte mnoho času, to je zítra. Takže děkuji Barbaře a můžeme přejít k poslednímu bodu na programu a to je podpora Eh, námořní integrované politiky. Pan Dominik Rike, paní Dominik Rike a pan Dominik Rike, pardon. Děkuji, pane předsedo, doufám, že budu stručný, jsem také poslední. Jedná se o přípravné akce pro pilotní projekt, který eh, skončil v roce 2010, je třeba, aby tato integrovaná námořní politika měla prostředky pro svůj rozvoj do období 2011 až 2013. Navrhuje se zde 50 milionů eur a toto by mělo sloužit k posílení cílů programu. A tyto cíle by eh, měly být eh, mnohem lépe kontrolované, hlavně co se týče výdajů. A parlament by měl taky ty výdaje eh, kontrolovat. Co já bych chtěl poděkovat panu Gredlivio, který také podal pozměňovací návrhy k tomuto textu. Mohl tedy se mnou pracovat a já navrhuji, aby tyto pozměňovací návrhy byly přijaty a myslím, že bychom mohli přijmout pozměňovací návrhy 4 až 11, 4, 10 a 11. My jsme vytvořili rozpočtové linie předpokládáme, že eh, hodnocení tohoto programu bude mít eh, i dopad na jiné politiky a tyto pozměňovací návrhy eh, vylepšují principy financování této nové politiky, kterou my doporučujeme k podpoření. A připomínám, že komise bude mm, se vyjadřovat ke stanovisku, ale my se musíme k tomu vyslovit, no tak jako komise pro transport pro dopravu. Děkuji, kolego. Jelikož vy jste i místo předseda výboru pro dopravu, tak eh, máte dobrou pozici pro to, abyste tento, toto stanovisko mohl podpořit. Budeme o něm hlasovat 15. a 16. března. Eh, paní Gridie, chcete eh, něco k tomu říct? Radost, ale to málo kdy vyjadřuji radost. Ano, my jsme s panem Riketem velice dobře pracovali. Eh, my jsme velice dobře pracovali. Myslím, že jsme dosáhli vyváženého textu, který eh, odráží naše přání, abychom měli eh, politiku s dobrým rozpočtem, protože protože máme problém také bezpečnosti v této námořní politiky a my, nám na to velice záleží. Děkuji. Vy jste byli i starostou pobřežního města a e, velice si toho cením a vím, jaké jsou tam problémy, takže já zcela podporuji přístup e, na našeho zpravodaje. Nikdo jiný, takže budeme hlasovat o tomto bodu na našem příštím zasedání. Děkuji, kolegové. Měli jsme velice bohatý program, dokonce jsme skončili 10 minut e, před stanovenou lhůtou. Děkuji vám, setkáme se příští týden ve Štrasburku na plenární schůzi a na našem příštím zasedání rozpočtového výboru 15. března. Končím naše zasedání.